Myslím, že můžeme rozpočínat naše... A myslím, že asi můžeme začít. A velice rád bych tedy zahájil schůzi a všechny vás se přivítal na dnešní dopolední schůzi. Za prvé bych vás chtěl požádat o schovivost, protože jsme museli změnit program. zpravodaj, stínový zpravodajové a poli- koordinátoři z politických skupin se dohodli na počtu pozměňovacích návrhů a ke zprávě Andrieu, jak se může zlepšit tvorbu pracovních míst na venkově a Tudíž jsme museli toto, tuto zprávu odložit. Je to velice zajímavé téma, významné téma a určitě není pochyb, že taková konference, která následovala po konferenci před 20 lety, tedy v roce 96, tedy v dobách France Fischlera, tak určitě toto všechno přispěje k našim úvahám o budoucnosti pracovních příležitostí v zemědělství a na venkově. Tato konference před 20 lety byla eh, klíčovou akcí pro utváření našich představ do budoucna a z toho vlastně vzešel druhý pilíř. A začali, začali jsme se více zamýšlet nad rozvojem venkova. Tato Kokova konference tento týden, 5. 6. září, v podstatě Eh, byla takovým pokračováním té konference, která se konala před 20 lety a také eh, řešila stejnou otázku. I tam byl Franz Fischler, který stál za zrodem té první konference. A já myslím, že stojí za to, abychom se podívali na výstupy této konference. A jsem si jist, že určitě nám všem pomůže si vyměnit zkušenosti a informace na toto téma. Jak jsem řekl, Franz Fischler tam byl také zástupci komise, OECD, EIB, ze slovenského ministerstva zahraničí, tedy eh, paní ministrině slovenská tam byla také. Takže jsme odložili tento bod na 29. a můžeme tedy přejít k dnešnímu programu. Máme tlumočení do všech jazyků, kromě malštiny, slovenštiny, estonštiny a irštiny. A tudíž přejdeme k následujícímu bodu. A to je vlastně hlavní bod. Já mám dvě poznámky, jestli dovolíte. Jenom bych chtěl připomenout jednací řád. Za prvé, eh, náš výbor často eh, mm, pracuje velice seriózně, tedy my jsme dostali dokument, tedy zprávu a eh, v angličtině, v polštině, to vůbec není v duchu parlamentní práce. Přece by to mělo být aspoň přeloženo do francouzštiny. Takže my jsme měli anglický dokument a my jsme nebyli schopni ho přečíst, prostudovat. A, e, takže, pane předsedo, já bych rád na vás apeloval, protože vy e, ty zprávy editujete, tak bych velice rád, aby všichni měli možnost e, si ty dokumenty prostudovat. A dále. Ještě dnešní schůze Víte, že program je takový odlehčený, ale co mě vadí na tom, je eh, hm, o eh, eh, chrana tedy těch chovů, které jsou jaksi nevhodné. Ano, to je samozřejmě důležité pro ekologii, ale já si myslím, že máme další významnější, významnější témata, než jsou hm, domácí králíci. Určitě. A v Evropě teď třeba ta katastrofická sklizeň obilovin ten, tento rok, to je důležité téma, nebo pomoc mladým zemědělcům, protože mladí zemědělci dnes mají velký problém vůbec začít podnikat. podnikat eh, v zemědělství, tedy ti, kteří to nezdědili z rodiny. Takže já bych velice rád, abychom eh, mm, se věnovali těmto tématům a ne jenom, abychom se snažili pobavit a zalíbit mm, eh, občanům nebo veřejnosti kvůli tomu, že samozřejmě welfare chovaných zvířat je mm, téma, které zajímá, ale já myslím, že bychom se měli věnovat serióznějším tématům. Tak slušná úvaha bude tłumaczenie jeszcze, že... No, no, to je patřičná poznámka. Samozřejmě ten dokument bude přeložen pro vás do francouzštiny. A myslím si, že ten fakt, že byl přeložen, do polštiny, to snad hmm, to není nějaká náhoda čistá. Ano, prostě se to tak stalo. A tento dokument byl tedy hmm, prostě prezentován i polsky. Samozřejmě téma, to je dopad, do, mm, to je situace farmářů v EU a dimenze, eh, zahraniční externí dimenze je důležitá, ať eh, jak si jsou to naše vztahy s VTO nebo další různá fora, která ovlivňují, mají dopad na zemědělce a velice často co se děje, je, že hm, eh, hospodaření, zemědělská činnost je ignorována, opomíjená na druhé koleji. A ještě k tomu, co jste zmínil, jakože hm, jak si hm, ta sklizeň, fungování trhu. Samozřejmě to jsou evergreeny, našich programů, našich, našich schůzí a určitě do budoucna se zase objeví. Ale v tomto okamžiku máme studie, různé studie eh, a eh, samozřejmě sklizeň obilovin, to je problém, o kterém se zmínila řada členů výboru, také eh, dovozy z Ukrajiny a tak dále a tak dále. Určitě k tomu všemu se budeme vracet. Mladí zemědělci, na ty také nezapomínáme. A pokud chcete, no tak můžete ty vaše náměty předložit prostřednictvím frakce a koordinátoři určitě o tom budou diskutovat. Děkuji za tyto návrhy a Eh, a teď k tématu králíků. My jsme nikdy předtím o králících nemluvili. A samozřejmě to má hospodářskou dimenzi. Stejně jako dimenzi hm, blahobytu zvířat, takzvaného welfare. A je zcela pochopitelné, tudíž, že figuruje na našem programu. Já si nemyslím, že bychom měli podceňovat toto téma. Je to problém a myslím si, že pan Ek určitě bude schopen nám ukázat, jak významné toto téma je. Slyšeli jsme od pana Eka, to bylo 21. června, kdy se konala první výměra názoru na základě pracovního dokumentu, tak jsme již od něj slyšeli jeho názory a teď překládá svoji zprávu. Máte slovo, pane zpravodaj. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení zástupci komise i rady, vážený pane předsedo. Já vám dnes představuji návrh zprávy z vlastního podnětu o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely v zemědělství. Jak víte, máme omezený počet slov na zprávu a proto jsem se zaměřil na otázky náležitého chovu králíků. Ale to samozřejmě neznamená, že bych přehlížel různé problémy, aktuální problémy i socioekonomické aspekty tohoto odvětví. V dalších návrzích je rozhodně zohledním. Ještě před letními prázdninami jsem vám předložil a prezentoval svůj pracovní dokument a tehdy jsem vám říkal, že tato zpráva sleduje vícero cílů. První, to je takový zastřešující cíl, je ten, že chceme překlenout mezeru v legislativě EU, protože nemáme žádné specifické právní předpisy, které by se věnovaly ochraně králíků chovaných pro zemědělské a hospodářské účely. Za druhé, orientací e, na e, chov, který byl zaměřen na spotřebitele, že tím by se mohla Evropa odlišit od ostatních celosvětových výrobců. Za třetí, e, posílit obecnou debatu o komerčním chovu králíků. Na 600 tisíc občanů EU podepsalo petici adresovanou ministrům zemědělství a Evropské komisi a požadují, aby se zakázal klecový chov králíků. To je důkazem toho, že zájem veřejnosti o toto téma stoupá. A také zájem aktérů o moji zprávu, který se projevil během prázdnin, ukázal, že ten krátkodobý cíl, který jsme si vytyčili, eh, že na, k tomuto cíli směřujeme opravdu úspěšně. Dámy a pánové, když se podíváme na velkochovy králíků v Evropě, eh, vidíme, že tento sektor, situace se v něm zhoršuje. V posledních letech docházelo k neustálému snižování množství chovaných e, zvířat a prognóza pro rok 2016 naznačuje, že nastane pokles o cirka 4 Je zde tedy jasný trend. Poptávka po králičím mase i v příštích letech z různých důvodů nebude teď rozvádět, ale z různých důvodů bude klesat, pokud se s tím nic neudělá. Navíc Evropské chovy na maso se potýkají se zvyšující se konkurenci z Číny. Toto zemědělské odvětví také neprofituje různých tržních opatření a podpor trhu v rámci společné zemědělské politiky. A to jsou důvody k tomu, že dochází k existenčnímu ohrožení evropských chovatelů králíků a je potom možné, že v blízké budoucnosti eh, levné dovozy z Číny a jiných levnějších zemí vytěsní evropské chovatele z trhu. Mohu vás ujistit o tom, že si rozhodně nepřeji, aby tento segment trhu převzali čínské chovy, protože tam asi metody chovu výrazně zaostávají za metodami chovu v Evropě. Co tedy můžeme udělat my v našem zemědělském výboru Evropského parlamentu? Jsem pevně přesvědčen o tom, že jediné trvale udržitelné řešení eh, je cestou kvalitního produktu při zohlednění přání spotřebitelů a jejich přání, aby se zvýšily eh, standardy v oblasti ochrany zvířat. Eh, například na jaře vznikla studie, která ukázala, že přes 80% spotřebitelů si přeje vyšší standardy ochrany zvířat. Nejrůznější skandály eh, v oblasti potravinářství a zprávy o eh, různých podmínkách chovu zvířat. Takový spotřebitel si přeje kvalitní produkty, které může konzumovat s čistým svědomím proto jsem se zaměřil ve své zprávě na ochranu zvířat, protože tím nastává situace win-win. Znamená to profit a přínos pro zvířata, pro zemědělské odvětví i pro spotřebitele. A naše zodpovědnost poslanců a poslankyně Evropského parlamentu spočívá v tom zohledňovat přání občanů Evropy. Podobně jako eh, byl už klasifikován klecový eh, Eh, chov nosnic jako týrání zvířat a Evropa učinila příslušné kroky, měli bychom toto učinit i v souvislosti s klecovým chovem králíků. Nedovedu si představit, že zde na tomto zemědělském výboru chce někdo vystupit proti principu zvýšit eh, míru ochrany eh, dobrých podmínek zvířat. U bylo by zvláštní, kdybychom u klecového chovu králíku přišli k jinému výsledku, než tomu bylo v případě nosnic. Tehdy byla sice výrazná opozice, ale podařilo se zakázat klecové chovy nosnic. Nejprve odpůrci to, to zákazu tvrdili, že to zrujnuje dané odvětví, ale díky dobře promyslenému harmonogramu a konstruktivní spolupráci se zástupci odvětví v roce 2012 se tento zákaz e, stal skutečností. Tehdy tady došlo e, úspěšně k dohodě o odstranění klecového chovu nosnic mezi komisí a Evropským parlamentem, takže je zde určitě i možnost tohoto dosáhnout v oblasti chovu králíků. Je opravdu politování hodné, že o minimálních standardech chovu králíků zde hovoříme na zemědělském výboru teprve nyní. Už se to mělo stát mnohem dříve. Už v roce 2005 konstatovala EFSA, že ehm, morbidita eh, chovaných králíků je eh, mnohem vyšší než u ostatních chovných zvířat. A současný chov králíků na maso povinně využívá auto, antibiotika a to znamená také ohrožení veřejného zdraví. Dnes už se dokonce eh, používají takzvaná rezervní antibiotika jako poslední použitelná možnost. Můžeme tedy říci, že stávající způsob chovu, klecový chov, je něco, co absolutně není v souladu eh, s zohledňováním dobrých podmínek života zvířat. Protože způsob tohoto chovu v těchto drácených klecích je opravdu týrání zvířat. Různé alternativní způsoby chovu, například takzvaný systém PENS ve skupinových kotcích ten popisuje ve své zprávě. To umožňuje králíkům, aby žili svůj život pokud možno přirozených podmínkách. Pokud jim toto neumožňují ty malé klecové chovy, tak to přece nejsou žádné dobré životní podmínky, to je přece jasné. I když eh, chovatelé, někteří takzvaně experti pracující pro tuto branži říkají něco jiného, nesměli bychom se nechat zmást. Sektor by měl vidět tuto zprávu z vlastní iniciativy jako, spíše jako příležitost. E, s dalšími pozměňovacími návrhy rozšířím rozsah své zprávy a zaměřím se také na podporu tohoto odvětví při přechodu na vyšší standardy chovu králíků. V rámci rozvoje venkova ve společné zemědělské politiky by existovaly možnosti, jak eh, zlepšit podporu Evropské unie pro lepší a e, přirozenější způsoby chovu zvířat. Dámy a pánové, e, pracujeme společně pro zlepšení chovu králíků. Jsou zde požadavky milionů ochranářů a přátel. Zvířat mě dopřejme jim sluchu a reagujme konečně také na přání spotřebitelů, kteří si přejí takové výrobky, Eh, které eh, vznikly při dodržení vysokých eh, standardů chovu. Protože pokud nyní nic neuděláme, tak tento chov převálcují konkurenti z Číny. V článku 13 Lisabonské smlouvy jsme se zavázali, že plným způsobem eh, zohledníme, že zvířata jsou živoucí bytosti, které cítí a že my to zohledníme a to vlastně hovoří za vše. Děkuji vám za pozornost. Přistępujeme v takém Židovi. No, Mnohokrát děkuji. A nyní si vyslechneme, vyslechneme členy výboru. Paní Aguilera, prosím. Děkuji, paní nepředsedo. Za prvé Chci poděkovat panu Ekovi za zprávu. Je v podstatě v souladu i s názory, které mám já ohledně chovu králíků. Ano, je dobré o tom diskutovat, dobře. V některých aspektech možná ta vaše pozice se liší od mé, ale je určitě zajímavé o tomto sektoru hovořit. Je to odvětví, kde zřejmě Evropská unie má již směrnici o pohodě zvířat, a, ale ne všechny sektory pod tuto směrnici spadají. Pod tuto směrnici o pohodě zvířat jsou další odvětví, kromě králíků, které tam nespadají. A je třeba to řešit protože potom eh, v podstatě není pro ně, nejsou pro ně, eh, pro ně ta pravidla závazná. To je sektor, který je velice zajímavý. Já znám situaci ve Španělsku, ale je to zajímavé. Tam existují různé etické kodexy. Do těchto kodexů právě se zavádí eh, ty správné postupy, zacházení se zvířaty. Potom máme i platformu pro pohodu zvířat, ve které se zapojí komise, vychovatele, členské státy a tam jednají o tom, jak zlepšit pohodu zvířat, včetně králíku. Takže určité věci se zlepšují, dělají a to není jediný druh, o který tady teď jde. A mm, také bych chtěla říci, protože máme takový údaj, že chov králíku je druhý nejdůležitější, pokud jde o počet, ano, ale musím říct si všem, že představuje v Evropské unii méně než 1%, pokud jde o finální výrobek, protože je to, ano, je to tedy, jenom jsem chtěla poukázat na ekonomickou hodnotu tohoto odvětví, představuje 1% eh, finální produkce neříkám, že by byl nedůležitý, jenom to chci zdůraznit. A kromě toho prochází krizí, jak všichni víte, protože mm, no, vy to víte velice dobře, je to sektor v krizi. A takže kvalita a pohoda, ano, to může být to, co ho bude odlišovat. Ale já bych ráda, aby více se hovořilo o nutnosti výzkumu. Vy hovoříte o velké umrtnosti, ale neuznáváte, že je to mm, eh, umrtnost právě protože existuje malý výzkum. Eh, je to produkce, která není rentabilní a velký průmysl eh, ne, nezajímá výzkum a z, mm, genetické zlepšování tohoto druhu, tedy to je důležité, ale to nikoho nezajímá. Ano, je to prostě druhořadý druh pro průmysl a tudíž tam neexistují konkrétní antibiotika, protože to není rentabilní pro průmysl. Takže to jsou všechno problémy, které potom má takový chovatel a musí s tím pracovat. Nicméně souhlasím s vaším cílem. Kvalita, pohoda, to musí být to, co bude Evropu odlišovat, ale nemůžeme kriminalizovat některé ty chovatele, kteří se snaží, zlepšují, mají ty kodexy, etické kodexy a e, takže samozřejmě, ale kromě toho potřebujeme především více výzkumu v tomto sektoru, více inovací a samozřejmě, ale to není jako v jiných odvětvích, které mají třeba větší potenciál, tudíž větší sílu a tudíž tam se provádí více výzkumu. A zde, hm, opakuji, hm, pro králíky neexistují specifické antibiotik, specifická antibiotika. A já hm, ve svém pozměňovacím návrhu chci právě zdůraznit eh, činnost práce těchto chovatelů, ale samozřejmě velice mi leží na srdci pohoda králíku, ale také i eh, blahobyt chovatelů. O tom malo hovoříme. Tito lidé trpí a mizí, stejně jako eh, další sektory zemědělství. Tudíž musíme v tomto smyslu prosazovat opatření. A proto je třeba, abychom měli eh, zprávu, která bude užitečná, abychom propagovali etické kodexy, abychom vsadili na vědu výzkum, aby, eh, eh, aby jaksi to bylo objektivnější. Tak dužo zgłoszeń. Mám tady celou řadu žádostí o slovo. Velice se omlouvám, ale budu vás muset omezit na minutu a půl, protože něco chce říct prakticky každý. Opravdu je mi to líto. Je to velká škoda. Nyní pan Mazo. Děkuji. Ano, chov králíků ve Francii představuje 8 tisíc pracovních míst na 300 tisíc chovů. Asi tak jsou to chovy, které e, e, jsou i tedy chovy pro kůže. Ale samozřejmě, když to srovnáme s chovem vepřového, skotu, takže tady víme, že to je, jak si toto sektor, tedy králíků, je dost citlivý, pro, pokud jde o porážku a podobně. I zde proto eh, někteří chovatelé eh, Eh, eh, nabízí tedy kvalitní eh, produkci bez toho, aniž by použil jako krmiva, krmiva s, s geneticky modifikovaným organismy a podobně. Ale mm, problém je, že dochází k větší a větší industrializaci zemědělství. Tady nejde pouze o ty klece, ale pan zpravodaj, pane zpravodaj, já myslím, že vaše návrhy ve své většině jsou hloupé. A Eh, tedy bránit zemědělcům, aby produkovali králíka ve, v klecích, no to je skandální návrh. Vy ohrožujete e, pracovní místa. A samozřejmě e, tady jde přece ještě o jiné věci, jako mm, mm, podmínky krmení, zdraví těchto zvířat a je třeba ale <laughs> přece mluvit i o, o podmínkách, ve kterých podnikají tito chovatele. E, je to zvláštní živočišní druh, samozřejmě malé zvíře, které eh, mm, eh, mm, chovají tito chovatele, ale musí být i oni ekonomicky uspokojeni, nejenom uspokojeni spotřebitele. Mm, ano, zde existuje třeba i spíše cestou těch eh, kodexů než obligatorních pravidel. A potom je to otázka toho Eh, eh, samozřejmě nejít cestou eh, průmyslové výroby, to by nebylo dobré ani pro zemědělce, ani pro ty králíky. Děkuji. Pan Polčák. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Já se omlouvám, já jsem zároveň eh, zpravodajem v jedné agendě v nás paralelně běžícím eh, regi eh, výboru a tudíž jsem nebyl účasten úvodní debaty zde. Já bych chtěl podotknout, že chov králíků je téma, kterému se doposud v EU nevěnovala výraznější pozornost a souhlasím s tím, abychom toto téma otevřeli, podrobili ho diskuzi a společně hledali řešení, které skloubí všechny oprávněné zájmy. Jako stínový zpravodaj EPP eh, e v tady v této záležitosti eh, mezi tyto zájmy ovšem řadím jak zájem na zajištění dobrých životních podmínek králíků chovaných pro hospodářské účely, tak zájem chovatelů a v neposlední řadě samotných spotřebitelů, kteří chtějí dostupné a kvalitní králičí maso. Měli bychom však důkladně zvážit, co má být výsledným cílem. Pokud by to měla být závazná právní regulace na úrovni EU, jsem proti takovému návrhu. Prvním a nejdůležitějším předpokladem jakéhokoliv legislativního zásahu na úrovni EU je totiž existence právního základu obsaženého ve smlouvách. A obávám se, že v tomto případě chybí. Z žádného ustanovení smlouvy o fungování EU nelze vyvodit pravomoc Evropské unie legislativně upravit podmínky chovu hospodářských zvířat a proto je nutno učinit závěr že taková pravomoc náleží členským státům. podle článku thirteen smlouvy na který také odkazuje návrh usnesení pana kolegy Eka, eh, tento článek hovoří pouze o tom že při stanovování a provádění politik unie v oblastech zemědělství eh, zohledňují unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jak vidno, jedná se pouze o vodítko pro přijímání legislativy v rámci společné zemědělské politiky a požadavky na dobré životní podmínky zvířat tedy rozhodně nemohou být samy o sobě důvodem pro legislativní zásah na úrovni Evropské unie. Uvedené právní souvislosti já pokládám za zcela zásadní. Má-li eh, Evropská unie zůstat právním společenstvím respektujícím dělbu pravomocí mezi EU a členské státy Nyní k věci samotné. Pokud jde o hospodářskou stránku věci, měli bychom si uvědomit prostou skutečnost, že králík, o kterém je zde řeč, je zvíře vyšlechtěné chovaně, cíleně pro užitek, to znamená pro maso a kůži. A začít diskutovat o tom, jaký je vzájemný vztah práva zvířete a zájmu jeho chovatelů a také spotřebitelů. Chovatelé králíků v EU by dle mého názoru neměli být omezováni a svazováni nepřiměřenými požadavky a regulacemi které by vedly k tomu že se chov králíků ekonomicky přestane vyplácet. věřím že nikdo z nás si nepřeje stav kdy by evropští chovatelé byli kvůli přehnaně zatěžující regulaci nekonkurenceschopní a evropská unie by se stala závislou na dovozu králíčího masa z třetích zemí kde si s otázkami dobrých životních podmínek zvířat nikterak hlavu nelámou Respektuji ideologická východiska pana zpravodaje, nicméně způsob, kterým pracuje se značně zkreslenými informacemi a zobecňuje podmínky pro chov zvířat bez ohledu na specifičnost chovu králíků a jeho významu, dokládají určitou tendenčnost, ba co víc, podle mého názoru i neznalosti chovu králíků v dané problematice. Chci zdůraznit, že jakémukoliv návrhu na úpravu chovu králíků by měla předcházet seriózní a nepředpojatá diskuze s experty, založená na dlouhodobém důkladném výzkumu. Neměli bychom se řídit Pani pocity pošle. nebo dojmy, ale fakty a brát v úvahu všechna hlediska, včetně toho hospodářského a sociálního. V tomto duchu také předložím pozměňovací návrhy eh, k návrhu zprávy pana zpravodaje. Děkuji. Já rozumím, že pan je šedoreportérem. Já chápu, že jste stínovým zpravodajem a proto mluvíte za svou frakci. Nicméně časový limit je časový limit. Prosím, další. Pan Hojsling. Děkuji, dámy a pánové. Já plně podporuji pozice pana Eka, eh, který předložil tu zprávu, přišel s touto vlastní iniciativou, kterou opravdu nutně potřebujeme v EU a musíme ji realizovat. Není možné, že tuto eh, oblast vůbec nějakým způsobem neregulujeme. Nechápu argumentaci EPP, že toto není téma, o kterém bychom zde měli hovořit. Pan Ek právem poukázal na to, že u klecového chovu jsme měli podobné diskuse a já si myslím, že jsme zde na dobré cestě. A to právě proto, že musíme zde toto evropské odvětví chránit a dále rozvíjet. Když říkáte, no, vlastně to, my to regulovat nemusíme, to je jedno, No tak potom ale přijdou ještě horší standardy dané importy z třetích zemí. No tak to tady pak, ale to tady můžeme zavalit, když to, půjdeme touto cestou. Já si myslím, že zde i musíme i zde nastavit jasná evropská pravidla, aby eh, spotřebitelé důvěřovali těm evropským standardům, abychom mohli říct, toto jsou evropské standardy a jiné standardy přijmout nemůžeme. Když se podíváme na stávající situaci, paní kolegyně, já si myslím, že nepotřebujeme zde čekat na obrovské vědecké studie. Prostě průměrný prostor pro králíka, který je chován v Evropě, je asi tak velikost papíru formátu A4. Kdo tvrdí, že toto je akceptabilní standard? No, dámy a pánové, tak bychom se asi tam měli někdo podívat. A EFSA ve svých studiích také jasně poukazuje na to, že je zde problém s antibiotiky, že zde jsou neregulované dlouhé přepravní cesty a doby. V tomto duchu my předložíme doplňující a pozměňovací návrhy. A opravdu toto je oblast, kterou se musíme zabývat. Není možné, že ponecháme tuto oblast nezregulovanou, protože v ostatních oblastech ta regulace je. V tom duchu evropských standardů ochrany zvířat. A některé země už jsou eh, zde v čele, například v Rakousku je klecový chov zakázán, Němci mají eh, právní rámec, Belgie, Spojené království také. A musíme usilovat o to, abychom zde měli v Evropě jednotný přístup, aby to nebylo regulováno eh, čistě náhodně na státní úrovni podle toho, v čím, čí zájem to zrovna je. A proto chci apelovat na to, abychom cíleně pracovali na té cestě směrem k ochraně zvířat a ochraně spotřebitelů a usilovali o to, aby zde byla jednoho dne evropská úprava. Pan poslanec Agňů. Pan Hek říkal, že teď už nechováme kuřata v klecích, ale je si tím jistý, Komise se ptala nejrůznějších vlád v Evropské unii, jestli mají pořád ještě klece. Všichni říkali ne, už jsme se jich zbavili, ale kdo ví. Já se říkám, odkud vzali zemědělci peníze na to, aby z klecí udělali kolonie. A pořád ještě nevím o žádném výrobci takovýchto zařízení, kteří by něco prodali do, do střední a východní Evropy. Takže zřejmě tam klece pořád ještě máme. Uh, a u těch králíků tady jde jenom o mocenský boj. Někdo říkal, že podle článku 13 smlouvy nemá Evropská unie pravomoc přijímat předpisy této oblasti, ale přitom je tady odhodlání pokračovat tímto směrem. A já se říkám, kam to povede. Bažanti, perličky, štrosy, co já vím, zůstane něco, co Evropská unie neupravuje a rozhodně v naší zemi už teď máme předpisy, které upravují chov králíků a nechceme, aby to překryla další evropská legislativa. Já vám ušetřím čas. Děk, poděkujte mi, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní poslankyně Házenkamp. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat panu kolegovi Ekovi za jeho zprávy, protože toto odvětví je opravdu odvětví, kterému se musíme intenzivně věnovat. Já bych zde chtěla pohovořit o dvou nedorozuměních. První nedorozumění, s kterým se často setkávám i zde dnes, že to je takové malé odvětví, které vlastně nepotřebuje žádnou regulaci, ono si toto odvětví vlastně zařídí samo a je na tom vlastně dost bídně, takže nesmíme zatěžovat další administrativní a právní zátěží. A to obecně říká také pan Timmermans, prostě ne, aby těch pravidel nebylo více, ale méně. A druhé nedorozumění, o kterém chci zde hovořit, je, že právě z důvodu rozsahu tohoto odvětví bychom se měli zaměřit na jiná odvětví chovu, která jsou mnohem větší, mnohem rozsáhlejší a že bychom se neměli zabývat eh, takovými těmi krásnými zvířátky, které si rádi občas pohladíme. No, tak začnu od konce. Chov králíků. To není opravdu nic takového, co bychom si rádi pohladili a objímali. Prostě jsou to lidé, kteří na e, eh, bezbraných zvířatech vydělávají peníze. A Evropa, a zvláště Lisabonská smlouva říká, že e, jsou to zvířata, která e, mají své schopnosti, cítí a musíme je chránit bez ohledu na to, nakolik jsou nebo nejsou hladitelná, objímatelná a do jakého odvětví spadají. Za druhé tvrzení, vlastně nepotřebujeme žádná pravidla a regulace, on si to ten sektor zařídí nejlépe sám. No, toto je typický příklad chov králíků, kde vidíme, že to nefunguje. Nemůžete to přenechat samoregulaci daného sektoru, protože Eh, králíci to jsou inteligentní zvířata a ten způsob chovu nadále je klecový, nebo ji můžou vlastně eh, se odávat svému eh, svým sociálním vazbám, nemají někde možnost nějakého výběhu nebo ohryzávání předmětů a proto já také vyzývám k tomu komisi, aby v této věci učinila kroky. Děkuji. Bardzo dziękuję i... Mnohokrát děkuji. A vezměte si prosím příklad z pana poslance Egnua, až budete mluvit. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Ekovi, že nám umožňuje diskuzi na toto téma. Ano, eh, v podstatě otázka Eh, ekonomických aspektů chovu králíků je velice důležitá mm, pro eh, některé země, především na jihu Evropy v zásadě. Proto je třeba o tomto diskutovat. Pokud je o zprávu samotnou, vidíme, že tato zpráva příliš se zaměřuje na určité aspekty chovu. Je dost i aproximativní, to jsme viděli chví, před chvílí. Eh, a, a Často tam eh, jsou tedy eh, nepravdy, eh, pokud je třeba o ty klece. A já bych rád, abyste tady si připomněli, že hm, máme zde zprávu EFSA z roku 2005, která ukazuje, jak hm, ty klece jsou důležité a že jsou uspůsobeny blahobytu zvířat i sanitárním náležitostem. A takže to, hm, hm, takže to je třeba vzít do úvahy, když hovoříme o tomto odvětví. A hm, samozřejmě e, ty e, e, chovy, parkové chovy, tak ty nejsou jaksi asi alternativou v našem území hodně se, eh, tedy eh, hodně existuje těchto eh, chovů a klecových a já si myslím, že spíše třeba pomoci chovatelům, aby ti chovatelé měli podporu, aby mohli se postarat o blaho zvířat, ale zároveň aby přežili ekonomicky, aby to bylo i blaho chovatelů. Proto je třeba vycházet z vědeckých a etologických poznatků z poslední doby. Děkuji. Pan poslanec Dante. Děkuji, pane předsedo. Tak jak jsme i slyšeli od dalších předřečníků, kolego, kolega Andrio o tom hovořil také, tak chov králíků je důležitý v některých zemích, především na jihu Evropy a také i odpovídá gastronomické tradici některých regionů. Já jsem se seznámil velice pečlivě se zprávou pana Eka a nejsem si jist, že tato zpráva, po té, co jsem si vyslechl tady z řadu názorů, tak e, se mi e, Eh, zdá, že eh, je jaksi sepsána s jediným cílem. Produkce králíků zažívá problémy. Je to těžký chov, poněvadž králík je velice citlivé zvíře, především na různé bakterie. A také to zvíře, které určitě může mít sociální život, ale je to zvíře, které jaksi rádo se pere s ostatními Mm, králíky, takže to může napáchat velké škody v těch chovech potom. A když v průběhu dobu, doby tedy chovatelé v podstatě přistoupili k tomu chovu, jak existuje, možná je to třeba korigovat, ano, ale měli k tomu své důvody a je třeba tedy vzít do úvahy vědecké poznatky a ta zpráva by měla být vyvážená a především je třeba vzít do úvahy poslední vědecké podklady, které existují, máme na to řadu studií, tak je použijeme aby ta zpráva byla realističtější. Pan poslanec, poslanec Terano, děkuji pane předsedo, zpráva určitě si zaslouží e, lepší rovnováhu, jak říká pan Danten, ale na rozdíl od toho, co si myslí někteří, tak já myslím, že to je ke cti našeho výboru a parlamentu, že se zajímáme o e, chovy králíků, protože e, to téma, které zatím stojí, je větší. To je otázka eh, veřejného zdraví přece. Je to otázka kvality eh, masa, králičího masa eh, se, všou, s veškerou tou problematikou antibiotik, tedy ty širokospektrální antibiotika, která často jsou velice škodlivá. A potom je to otázka blahobytu zvířat. Já nevím, zda jsme již vyřešili ty otázky těch klecových chovů, ale u slepic a e, u tedy drubeže, takže já jsem to jednou viděl a mám teď problémy jíst tady takové drubeží maso z takovýchto chovů, takže je třeba se tady skutečně zaměřovat na blaho zvířat. A potom třetí otázka kterou jsme tady slyšeli několikrát, je to hospodářský sektor. Někteří z toho žijí. A tudíž je třeba, aby ty podmínky byly takové, aby ti chovatele mohli žít z této produkce a proto je třeba, aby eh, měli důvěru spotřebitelé. Pan poslanec Kaputo. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat kolegovi Ekovi za zprávu. Já si myslím, že tato zpráva nebo toto téma by se mělo diskutovat a měli bychom intervenovat. Já nechci opakovat, o co jsme již slyšeli, o to zatím kolegů. Musíme věnovat velkou pozornost blahobytu zvířat, takže zlepšit jejich podmínky, ale zároveň hovořit i o zájmech těch, kteří mm, e, z toho ekonomicky žijí v tomto sektoru. Ale i kvůli těmto nárokům, požadavkům, tak je třeba podle mě právně upravit tyto aspekty. Já si myslím, že spotřebitelé věnují větší a větší pozornost eh, tomu, že chtějí vidět, jaké jsou podmínky těchto chovů zvířat. A ještě jeden aspekt, který zde nezazněl, a já si myslím, že to je zřejmé, týká se to označování podle, mého podle mého soudu bychom měli i hovořit o označování původu tohoto masa a nejenom o e, místu porážky, protože já si myslím, že tak bychom se vyhnuli tomu, že na našem trhu bude záplava mase ze, masa ze zahraničí. A teď pokud jde o chovy, způsoby chovu, já zcela souhlasím s Andrew ano, ale také si myslím, že bychom měli se snažit tak, abychom usnadnili tyto nové formy chovu, které bez pochyby by mohly omezovat používání antibiotik, které eh, dělají takové škody i na zdraví lidí. Pani poseł Miller. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jménem našeho stínového zpravodaje pana Rodeho. Je samozřejmě důležité, abychom měli minimální standardy pro zajištění rovných podmínek pro uh, producenty, protože také mimo jiné jsou zde v těsné konkurenci s Čínou a jsme přesvědčeni, že Eh, je třeba odstranit nedobré praktiky při chovu eh, králíků. To je jasné, řada členských států už to udělala a proto ALDE plně podporuje eh, ochranu zvířat v rámci Evropy. Komise výrazně omezila legislativní iniciativu a proto by překlenutí mezer ve stávající legislativě mohlo vést dobře do budoucna. Je otázka, jak nyní budeme zacházet s touto reformou. My jako ALDE chceme intenzivně už se spolupracovat s panem zpravodajem a zajistit, abychom vyslali komisi, ale také danému odvětví ten správný signál. Jsme přesvědčeni o tom, že minimální standardy pro chov zvířat i eh, pro dobré fungování dané branže můžeme zajistit a postupy z stávajících členských států by bylo možné také využít pro opatření na evropské úrovni. Děkuji a ušetřila jsem vám trochu času. No, děkuji. Pan poslanec Nojčo, paní poslankyně. Já explicitně podporuji zprávu pana Eka, ale také jménem Karin Kaldenbachové, která zde dnes nemůže být. Zpráva pana Eka ukazuje správným směrem Evropy a sice je to spíše takový ušmudlaný koutek Evropy a je třeba eh, tuto špínu rychleně uklidit. Potřebujeme eh, jasné minimální pravidla, která budou závazně požadována. To je to, co v té zprávě stojí. Já si myslím, že to potřebujeme, to od nás očekávají voliči a také spotřebitelé. Je pro mě těžké zde poslouchat, že někteří hovoří o kůžích a o mase, jiní o gastronomické tradici, ale já tady osobně hovořím o živočiších. Já jím maso, je ráda, ale dokud zvířata žijí a nejsou náležitě poražena, tak jsou to živoucí tvorové a zavedení minimálních standardů lze porovnat například s odstraněním eh, minimálních standardů pro odstranění klecového chovu nosnic. Tehdy branže volala, no to bude strašné, to bude obrovská katastrofa, když zakážeme klecový chov, no ale nebylo to tak. Bylo tam nastavené dobré přechodné období, nyní ten sektor je silný a funguje ekonomicky dobře v daných zemích. Stínová zpravodajka paní Kaldenbach, za kterou zde dnes i hovořím, je z členského státu Rakouska. A v Rakousku požadované minimální standardy už jsou v mnoha oblastech překročeny. Například drátěná klec už je zakázána. Není zakázána ta klec, ale vlastně ta drátěná klec, ten drátěný kotec. Existují možnosti, kam se ta zvířata mohou stáhnout, existují Eh, určité požadavky, že například ty kotce nesmí být eh, nad sebou, zvířata mají přístup eh, k senu, k vodě a před porážkou musí být náležitě plně omráčena. A toto vše bychom měli rozšířit na celou EU. Je důležité, aby v EU byly stejné nebo podobné standardy. My jsme společenstvím hodnot. A to nejenom u blaha zvířat začíná, ale jde to i do dalších oblastí masný průmysl, průmysl chovu králíků na maso nechápe, že ty minimální standardy pro ně mohou být obrovskou šancí. To opravdu potrhávám, obrovskou možností oproti Číně. A také zde někdo hovořil o tom označování. Ano, to je důležité, musíme označovat náležitě naše výrobky a to je potom také možnost, jak čelit levnému dovozu z Číny a ne jít Eh, cestou přes eh, podmínky chovu králíků, které by se zhoršily v konkurenci k, eh, Číně. Jde o otázky čistoty, kvality potravy, vzduchu, omračování a další. A ještě další poznámka, to tady není na papíře paní Stinové zpravodajky. Chci říct jednu věc průmyslové oblasti, které nyní mají pocit, že se na ně útočí, že, že křičí, že píšou lobistické dopisy poslancům, no to musíme prostě vzít eh, na vědomí. A musíme jim také pomoci, musíme jim vysvětlit, že je nechceme kriminalizovat a nechceme je vyhánět z Evropy. My chceme, aby se nadále v Evropě chovali králíci, ale opravdu, aby to bylo v souladu se slovem důstojný, protože s blahem zvířat, pohodou zvířat patří i slovo e, důstojnost a k e, slovu vychutnat patří také slovo dobré svědomí. Děkuji, pan poslanec Flanagan. Um, uh, first off, uh... Především chci poblahopřát Stefanu Ekovi k jeho zprávě. Já čekám, až jednou budu muset přijít z deště a někdo se mě zeptá, jestli déšť skutečně způsobí, že člověk mokrý. Máme tady studii o tom, že králík žije na takovéto ploše. Dává to smysl. Pokud chceme nějakou takovou studii, možná, že bychom je měli na týden postavit na nějaké místo a pak jim dá trošku víc místa. Já jsem skeptický, pokud je o projekt EU, jsem skeptický, pokud je o celou koncepci toho, že někdo z Irska říká někomu z Francie, co by měl dělat. Ale kdyby žil ve Francii nebo kdyby žil ve Španělsku, nemohl bych nesouhlasit s tím, co tady bylo řečeno, protože pan Teneno řekl skvělou věc, a totiž, když se šel podívat na ty farmy, kde jsou uh, kuřata v klecích, tak už se mu je potom nechtělo jíst. A pokud má toto odvětví z takovéto obavy, nějaké obavy, tak z toho by mělo být největší obavy. A pokud chce čelit konkurenci z Číny, tak musí diferenciovat. Jde o kvalitu a o to, aby lidé, kteří jedí maso, jako je pan Danena a ostatní, byli spokojení. Pan poslanec Nicholson. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat panu Ekovi za jeho zprávu. Jak už bylo řečeno, možná to není dosti široké, je to jednostrané, nepochybuji o tom, že se na to můžeme podívat. Opravdu si myslím, že tuto zprávu můžeme vylepšit, ale musím říct, že toto téma bychom skutečně spíš měli nechat na národních orgánech, protože ty rozhodně lépe vědí, co mají dělat, než my tady na evropské úrovni. Já myslím, že nemůžeme dělat úplně všechno. Všiml jsem si, že pár lidí mluvilo o klecích, o klecích pro kuřata, ale ta se využívají pro produkci vajec, ne masa ve vší úctě. Takže držme se faktů. Ano, v Británii jsme nedávno rozhodli, velké no, supermarkety přijali určité rozhodnutí, ale i v Evropě jsme teď přijali rozhodnutí o e, klecích pro kuřata Všichni souhlasili s tím, že je to v pořádku a supermarkety teď rozhodly, že od roku 2025 nebudou prodávat v supermarketech vejce, která pochází z klecí. A nepotřebovali k tomu Evropu nebo někoho jiného. Rozhodli se sami. Zahájili kampaň na internetu, někdo začal psát o tom, jestli je to v pořádku nebo ne, jaká je situace a já myslím, že hrozí, že budeme mít přílišnou regulaci. To bude smyslené všechno, bude to zajímavé, ale myslím si opravdu, že bychom to měli nechat na členských státech. Protože ne v každém členském státě se masově pěstují nebo chovají králíci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A prosím zástupce komise z generálního ředitelství Santo, pan Simono, nebo paní Simono, pan Simono, omlouvám se. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokusím se být maximálně stručný, protože jsme hodně věcí slyšeli, které jsou zcela korektní, správné, nebo to opakovat. Jenom bych chtěl říct, že komise s velkou eh, pečlivostí si prostuduje obsah zprávy. Ano, já jsem slyšel, že ještě je zde eh, hodně diskuzí o obsahu. Ano, jedno z našich eh, vodítek principů je princip proporcionality podle smlouvy tedy a subsidiarity. A je pravda, že u tohoto odvětví je třeba to vidět ve světle těchto principů. A také, teď ještě další věc. Ehm, pokud jde o pohodu zvířat dnes, tak komise do posud spíše dávala přednost horizontálnímu přístupu, který by spíše se opíral o dialog, o šíření informací a ne hned přijímání legislativy. Takže to je přístup, který jsme tady slyšeli, třeba mm, rozvoj platform. Ano, to také teď eh, naš komisař zvažuje. A také ještě po mm, politické dohodě no, ohledně nařízení o oficiálních kontrolách, a to bylo přijato tento, eh, eh, to v létě, ano, tak mm, tam jsou dvě, dva články, které jsou relevantní pro blaho zvířat a to je zavedení takového referenčního centra pro zdraví zvířat a to by mělo být vytočeno v krátké lhůtě do roka, tedy po té, co řízení bude formálně přijato. Já si myslím, že tato dvě opatření, to znamená ta platforma a potom to referenční centrum o blahobytu zvířat, nebo pohodě zvířat, to jsou opatření určitě eh, pomohou řešit i ty živočišné druhy, které nejsou tedy ekonomicky tak mm, významné, ale mohou být problematické a lze tam něco zlepšit. To je vše. Bardzo dziękuję, choć pana półtorej minuty. Mnohokrát děkuji. A nyní pan Ek jako zpravodaj. Já, tam... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád zareagoval na některé argumenty, které zde zazněly. Zareaguji stručně. Nejprve eh, paní Ague, ta oblast chovu králíků, tam už se 20 let vytvářejí studie. A já už se sám také 20 let intenzivně zabývám tímto tématem. Už v roce 1997 jsem hovořil s německou vládou a tehdy říkali, ano, právě o tom bádáme. O pět let později jsem se zeptal znovu a oni říkali, ano, ano, bádáme. A za dalších pět let stále ještě bádali a teď bádají, pořád se bádá. Jak už o tom hovořil pan Hoisling a další kolegové, Eh, co to velké bádání vlastně má vybádat. Zvíře, které má v přírodních podmínkách velký akční pohybový rádius, si musí vysnačit s místem, které je o něco málo větší než jedna A4. Když ho tam nadspeme a necháme ho tam vegetovat, tak to nemusíte mohutně vědecky bádat a zjistíte, že to asi pro to zvíře není dobré. A já opravdu nekriminalizuji toto odvětví, ale odvětví by tuto zprávu z vlastní iniciativy mělo chápat jako příležitost, jako příležitost na globalizovaném trhu přežít. Já nechci, aby Číňané převzali tento trh. My musíme posílit Evropu a musíme vyslechnout přání spotřebitelů a mít kvalitní produkty, které byly vytvořeny při dodržení přísných standardů ochrany dobrých životních podmínek zvířat. Eh, na adresu pana Lozu. té zprávě nebo té informace, eh, toto. Eh, ta branše se vlastně přivedla sama do té krize, protože desítky let nic nedělali. V tom je ten problém. Existovaly ekopodniky, které šly v čele, ukazovaly, jak lze dobře chovat králíky a mít tyto produkty, ale zaspali. Pan Polčák říká, že má zpráva je tendenční, bohužel ani nebyl u mého úvodního projevu. Kdyby tam byl, tak by zjistil, že já mám na mysli také dobro, dobrou situaci daného odvětví, ale to, jak to formuluje, že není zde potřeba regulovat. Proč by zde neměla být potřeba regulovat v EU v oblasti králíků? Protože regulujeme telata, e, prasata, tam máme nařízení Eh, chov kuřat a najednou u králíku by to význam mít nemělo. Tím kvalifikuje politiky, diskvalifikuje politiky v EU i své vlastní kolegy, kteří se letá zasazovali o to, abychom se postarali o náležitý chov zvířat eh, eh, zohledňující životní podmínky zvířat. Ne, to, co říkal on, to bylo tendenční. Na adresu pana Dantána. Ten říká, no, to jsou zvířata, která se navzájem okusují. Ale tomu dochází, protože jsou k sobě natěsnány. Když natěsnáte mnoho krys do malé místnosti, tak určité hranice prostě vypukne naprostý chaos, oni se navzájem roztrhají. A přesně toto je také v případě králíků. Protože ta zvířata, když se potom stanou agresivními, tak nemají kam utéct. A v tom je pak ten problém. A v jiných klecových systémech, kde je možnost třeba se někam stáhnout do ústraní, tak tam také dochází méně k tomu vzájemnému okusování. Takže zde, e, jestli hovoříte o realitě, no tam za to bych dal určitý otázník. protože byste pro měl realisticky pohlédnout na klecový chov, e, to, že se tam ta zvířata zájem koušou, to je dané tím, že jsou natěsnány na malém prostoru. Na adresu komise. E, před několika měsíci jsem o tom hovořil, dokonce s panem kajtisem, A on říkal osobně, že je to důležité, abychom my v Evropské unii vlastně překlenuli ty stávající mezery. Nemůžeme přece mít separátní legislativu pro každý druh zvířat a e, najednou nechat tedy mezeru v oblasti králíků a pro jiná zvířata je mít. Pan Andrej Kajtis říkal, musíme ty nedostatky překlenout a to cestou řádné legislativy, která bude platit pro všechny členské státy, to také přispívá k harmonizaci trhu. Protože v Rakousku jsou nějaká pravidla, v jiných evropských zemích jiná pravidla. Když nedojde k regulaci, tak to přece dojde k e, narušování podmínek hospodářské soutěže tomu, co říká paní Neucher. Děkuji vám za vaše argumenty, které jste zde přednesla jménem paní Kaldenbach. Tam vlastně nemám, co bych dodal. Děkuji také paní Müller, která řekla ano, Evropa potřebuje ochranu zvířat, nejsme pouhým společenským ekonomickým, ale i společenstvím hodnot a měli bychom si to uvědomit a jít zde příkladem protože to dlužíme našim občanům. Zde v Evropě je taková desiluze z politiky, protože politická elita už nenaslouchá přáním občanům. A tuto deziluzi z politiky máme ještě dále prohlubovat, protože prostě budeme naslouchat určitým odvětvovým přáním, no tak potom budeme tlačit Evropu ještě více do kouta. To bychom si také měli zvážit, když řešíme jenom ty nebohé králíčky. Tím jsem vlastně na konci svého um, výkladu. Já doufám, že nadále povedeme konstruktivně a přínosnou diskusi o daném tématu. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a pokud budeme všichni ochotni něco udělat pro ochranu zvířat, pro spotřebitele i pro dané odvětví, tak nakonec vytvoříme kvalitní zprávu a doufám, že potom také komise náležitě zareaguje a konečně eh, zde se podniknou nějaké kroky. Děkuji vám. Děkuji. Myslím, že té zapovědi. Mnohokrát děkuji. Už jsme si vyslechli všechny. Já myslím, že každý už řekl svoje jak za celé odvětví, tak za ostatní. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. září v poledne. A zprávu budeme přijímat společně s pozměňovacími návrhy 29. listopadu. Další je na řadě prezentace studie na téma vztahy mezi vnější činností EU a společnou zemědělskou politikou. jak víte, došlo k revolučním změnám ve společné zemědělské politice. Jsou tady vnější aspekty, které hodně souvisí s globalizací. A ty měly dopad na společnou zemědělskou politiku a také situaci v zemědělství. A vytváří to také nové výzvy. Společná zemědělská politika musí najít nějaký způsob, jak se postavit těmto výzvám. V současné době probíhají diskuze o bilaterálních dohodách s Mercosurem. Máme tady TTIP. A je zřejmé, že je třeba odpovídajícím způsobem reprezentovat zájmy zemědělců. A v ideálním případě bychom se měli vyhnout tomu, aby zemědělství o něco přišlo eh, ve prospěch jiných sektorů. Nyní si vyslechneme Alana Swimminga z Univerzity v Redingu ve Spojeném království, který sestavil tuto studii. A já se těším na to, co nám řekne. Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za úvodní slova a děkuji vám všem za pozvání, za to, že jste mi zadali tuto zprávu a za to, že dnes mohu vystoupit. Název je celkem přesný. Vztahy mezi vnější činností EU a společnou zemědělskou politikou. Jedna z prvních věcí, o kterou se pokusím, je, z čeho jsem vycházel, jak jsem uvažoval. Potom si rychle projdeme obsah. Je to dosti dlouhá zpráva. Za to se omlouvám. Takže teď budu hlavně mluvit o té třetí části. Pokusím se z toho vytáhnout jisté aspekty, které by vás podle mě mohly zajímat, místo toho, abychom se pokoušeli nějaké úplné shrnutí. A na závěr se zamyslíme nad tím, jaký mohou mít vnější činnosti dopad na společnou politiku pro, po roce 2020. O co tady v této zprávě jde? V podstatě jsem dostal za úkol zamyslet se nad tím, jak vnější činnost Evropské unie ovlivnila společnou zemědělskou politiku. Je to něco jiného než řada dřívějších zpráv, ve kterých šlo především o to, nakolik společná zemědělská eh, politika odpovídá vnější činnosti EU. Šlo třeba o vývojové iniciativy v zahraničí. A jak víte, v minulosti se objevilo hodně kritických zpráv, zejména ve vztahu ke staré společné zemědělské politice, ne tolik k té nové, a k tomu, jaký měla dopad na rozvojové země. Účelem této zprávy bylo spíše zamyslet se nad tím, jaké jsou vnější vlivy na společnou zemědělskou politiku. A druhá obecná věc, kterou bych tomu řekl, je samozřejmě to, že společná zemědělská politika z roku 2016 je dosti odlišná od toho, jak to původně vypadalo před mnoha lety. A jak postupuje vývoj SZP, často nacházíme vazbu na vnější vlivy a změny, ke kterým došlo. Ať už byly příčinné či náhodné. To se těžko určuje je těžké zamyslet se nad tím nebo zjistit, co by se stalo, kdyby tam ty vnější vlivy nepůsobily. To prakticky nejde. A rozhodně, když se ohledneme zpět za těch 30-40 let politiky, říkáme si, jestli by se ta politika eh, vyvíjela stejně, opět těžko říct. A třetí obecná věc, kterou musím říct, je v podstatě to, že v této zprávě jde o pilíř 1 a 2 společné zemědělské politiky a o metody podpory zemědělců ve venkovském prostředí. A také obchodní mechanismy, které se toho dotýkají. Takže zpráva se nepokouší posoudit eh, sanitární, hygienická opatření anebo pohodu zvířat. O tom jsem mluvila před chvílí. Jak už jsem říkal, ta zpráva je hodně dlouhá. Toto je prostě seznam jednotlivých kapitol, abyste si udělali představu pokud byste se k tomu chtěli ještě vrátit a přečíst si celou. Druhá kapitola v podstatě stanoví klíčové vývoje ve společné zemědělské politice. Je to reforma McSherry z roku 1992, Fischlerova reforma z roku 2003 a také zavedení eh, rozvoje venkova nebo připojení rozvoje venkova. A v kapitola 3 je jádrem celé zprávy, protože závěry, ke kterým jsem dospěl, jsou v podstatě takové, že vnější tlaky, nejprve prostřednictvím obecné dohody o tarifech a potom přes VTO, vedly ke změnám ve společné zemědělské politice v průběhu let. To má samozřejmě další dopad na další kapitoly, protože pravidla SZP se dotýkají všech ostatních kapitol nebo mnoha dalších kapitol, které tam jsou takže abych z toho vytáhl určitá klíčová zjištění. Pěkně postupně. Já myslím, že jsem sám byl překvapený tím, že jsem dospěl k závěru, že společnou zemědělskou politiku mnohem víc ovlivňovaly vnější vlivy, než jsem si dokázal představit. Já jsem sledoval společnou zemědělskou politiku hodně let. Před 40 lety jsem pracoval v Evropské komisi. Takže tyto věci pro mě nebyly úplně nové, ale když jsem se nad nimi začal zamýšlet, nabil jsem dojmu, že ten tlak, tlak byl celkem velký. A dominující, podle mých závěrů, je úloha GATT, urugvajské kolo. Teď už se v podstatě akceptuje, že reforma McSherry z roku 1992 byla hodně podmíněna právě urugvajským jednáním. Hodně se o tom tehdy debatovalo. A do stejné kategorie by zařadil Fischlerovu reformu, což vedlo k odpojení dekaplingu, čímž se vyznačuje současná zemědělská politika, jak někteří z vás e, víte a chcete to ještě do budoucna podpořit. Postupy pro řešení sporů, ty jsou také důležité, podmiňují, co bychom případně mohli udělat a týká se to třeba cukerné reformy z roku 2005 až 2006. Tam měly vnější tlaky rozhodně dopad na společnou zemědělskou politiku. A pak tady jsou další ustanovení eh, v té všeobecné dohodě o tarifech a clech, které ovlivnily obchodní postavení ve vztahu ke zbytku světa. Třeba článek 24 upravuje eh, zóny volného obchodu. A když se podíváme na to, jak se politika vyvíjela, jak už jsem říkal, Často si říkáme, že klíčovým eh, bylo urugvajské kolo z let 86 až 92, ale GATT přitom ovlivňovala eh, společnou zemědělskou politiku ještě předtím, třeba v Dionském kole. Protože Evropská unie na sebe musela zít určité tarifní závazky, což vedlo k určitým problémům, jak se politika vyvíjela. Zvlášť u náhrad obilovin. Protože bylo možné dovážet bílkoviny a e, a škroby za nízké ceny. A my jsme potřebovali tuto situaci nějakým způsobem znovu vyvážit, nahradit. A proto byla upravena společná zemědělská politika v důsledku toho, jak se vyvíjela pravidla GATT. A také se omezovalo využití e, vývozních náhrad, zejména u hovězího masa vyváženého do Ázie. Nyní je zmražené kolo z Doha. Někteří z vás si možná myslí, že už je s ním úplný konec. Mně připadá, že VTH už není hnací silou reformy SZP a když se podívám zpět na poslední rekalibraci kapu z roku 2013, já myslím, že VTH na to neměla moc velký vliv. Konkrétně jsem dostal zadání podívat se na rozšíření. Rozšíření vedlo ke změně navzdory změní z aký komunité, v tom smyslu, že nové členské státy musí přijmout stávající legislativu. Když v roce 1973 vstoupilo Spojené království, mělo to eh, určitý dopad, například celá ta koncepce eh, z nevýhodněných oblastí podle mě vyplnula právě z toto vyjednávání. Do společné politiky jsme zahrnuli také Pavlnu, rozvoj venkova. Pan předseda mluvil o konferenci, která proběhla tento týden. Já si myslím, že to bylo v podstatě důsledkem rozšíření z roku 1996 a postoje Franka Fischlera jako komisaře pro zemědělství. A rozšíření ve střední a východní Evropě podle mě vedlo komisi k tomu, že se začala zamýšlet nad tím, jak dál poskytovat eh, podporu zemědělcům, ale méně byrokraticky než na základě plateb na plochu. A dá se říct, že je to jakýsi vzor pro reformu z roku 2003. Takže rozšíření podle mě mělo eh, vliv na společnou zemědělskou politiku. A troufám si říct, že stejně to bude s Brexitem. A k tomu se ještě vyjádřím. Samozřejmě, jeden z velkých závazků, který Evropská unie měla od počátku, byl preferenční přístup pro svá zámořská území, jak nabyla nezávislosti. Jsou to ty bývalé kolonie a to také ovlivnil, ovlivnilo přistoupení Británie k Evropské unii a utvářelo to politiku pro cukr, banány, rýži a podobně. Evropská unie se také chopila iniciativy PVTO a pokusila se zlepšit život těch nejchudších zemí, nejméně rozvinutých zemí, A to mělo dopad na cukerný režim, rýžový režim a podobně. Celkově koncese, obchodní koncese pro zemědělství a potraviny pro středomorské státy byly méně se částečně zejména proto, že to ovlivnilo producenty na jihu Středomoří, kteří eh, produkují třeba rajčata, olivový olej a podobně. Dostali se do přímého konfliktu s producenty z Jižní Evropy, a zůstává to spornou oblastí. A dál to ovlivňuje to, jak se politika vyvíjí. Ve zprávě, kterou jsem před pár týdny napsal, než došlo k poslednímu vývoji v Turecku, jsem také uvedl, že mi připadá vysoce nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti přistoupilo k Evropské unii Turecko a dál si na tom trvám, ale Kdyby náhodou Turecko přeskočilo pořadí, tak takovéto rozšíření koncesí na uh, obchod by způsobilo problémy pro zemědělský sektor. Ale prozatím to nepřichází v úvahu. Politika sousedství Evropské unie se dotýká nejenom jižní hranice, ale i východní hranice. A samozřejmě tomto ohledu se producenti z Evropy hodně zapojili do sporu s Ruskem, hodně je ovlivnil spor s Ruskem v souvislosti s naší podporou pro Ukrajinu a dokážeme si představit, že toto napětí přetrvá i do budoucna. Pokud evropské zemědělství hodně spoléhá na eh, vývozu, protože marže jsou opravdu napjaté, tak tento trh by se mohl čas od času uzavřít. Nicméně, Máme tedy zmrazené eh, kolo vyjednávání z Doha a Evropská unie a celá řada zemí po celém světě se snaží dojednat nové dohody o zónách volného obchodu. V žargonu EU eh, jim říkáme DCFTA. Máme je například s Koreou, jak víte, tak se vyjednává, nebo vyjednala dohoda s Kanadou, ale ještě není ratifikovaná. Jestli ještě někde ratifikovaná bude, to dokážete asi lépe posoudit vy než já. A také s Mercosurem. A pak tady máme tu eh, to transatlantické obchodní a investiční partnerství s USA. A to je také na vážkách. Pokud je o zemědělství, ty, tento nový vývoj představuje příležitosti i hrozby pro evropské zemědělství. Příležitosti vyplývají z toho, že vysoce kvalitní produkty, často vyráběné produkty, budou mít lepší přístup na trhy. A pokud jsou to hodně chráněné trhy, jako třeba v Japonsku nebo v Jižní Koreji, samozřejmě je taková, takový vývoj výhodný. Ale i na takových trzích, jako je Austrálie, by to mohlo být výhodné, pokud bude lepší přístup pro kvalitní produkty. Opakem je samozřejmě to, že vyjednáváme dohody o volném obchodu s konkurenčními producenty, jako je třeba Brazílie, Austrálie a podobně, ale hrozba nižších, nižšího dovozu do EU převažuje a to samozřejmě působí obavy zemědělcům v Evropské unii. I když akademici, ekonomové samozřejmě říkají, že spotřebitelé tím získají. A když se podíváme na jednotlivé dohody o volném obchodu, vidíme, že třeba máme nějakou tarifní kvotu pro hovězí a podobně, tomu se víceméně můžeme přizpůsobit, aniž bychom příliš narušili trh. To je možná pravda, ale kumulativní účinek celé řady takovýchto dohod může být dramatičtější. A extrémně je samozřejmě taková situace, když máte takovouto dohodu s každou zemí na světě, s velkorysými tarifními kvótami a to by pak bylo stejné, jako kdyby se ty tarify snížily ve VTO. Ale pokud vím, tak komise na to, k tomu chystá zprávu a ta zpráva bude někdy v září. Teď přejdeme na chvíli uh, jinam od obchodních otázek. Jak jsem říkal, poslední reforma společné zemědělské politiky proběhla, jak víte, v roce 2013. Jedním z prvků bylo ozelenění což vycházelo mimo jiné z toho, že je potřeba omezit emise skleníkových plynů ze zemědělství. Já se obávám, že pořád patřím ke skeptikům. Pořád ještě nejsem přesvědčený o tom, že přijatá opatření k tomu povedou účinným způsobem, účinným z hlediska vynaložených nákladů. Se zájmem očekávám zprávy komise, které dostaneme v příštím roce či dvou a ze kterých vyplyne, jestli ty politiky účinné jsou, ale připadá mi, že pokud Evropská unie má naplnit aspirace nebo ambice eh, klimatické konference, tak zemědělství rozhodně bude vtaženo do nějakého mechanismu k omezení eh, emisí skleníkových plynů. A já si myslím, že to bude problém pro zemědělskou politiku po roce 2020. Takže stručně závěry. S jakými problémy se zřejmě budete potýkat vy v důsledku vnějších tlaků v příštích letech? Připadá mi, že VTO vám asi moc velké starosti dělat nebude, až budete připravovat návrhy legislativy eh, pro zemědělskou politiku po roce 2020. Reforma už proběhla, takže i kdyby se dnes uzavřelo kolo v Doha, nebylo mi nutné provádět žádné změny. Naopak byste na, mohli být odvážnější v environmentálních programech, které vlastně nespadaly pod parametry eh, Greenboxu, ale tam máte pořád jistou podporu, máte jistou marži. A neočekávám žádné velké výzvy eh, ve vztahu k systému řešení sporů do budoucna. Ale samozřejmě se mohu mílit. Jedna konkrétní věc, kterou bych k tomu řekl, je to, že pravidla pro ozelenění je potřeba přehodnotit, aby se opravdu zajistilo, že zemědělství snižuje emise skleníkových plynů. A úplně poslední poznámka, když dovolíte k Brexitu. Na to jsem se moc netěšil, ale musím se s tím nějak vyrovnat. Brexit bude třeba znamenat menší rozpočet pro SZP pro finanční vyrovnání pro roce 2020. V závislosti na obchodních ujednáních, která se nám podaří vyjednat, to možná naruší současné obchodní toky v zemědělství a potravinářství. Nebude to stejné jako eh, to embargo eh, na straně Ruska, ale například irský dobytek zřejmě čekají těžké časy v důsledku Brexitu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost vystoupit s touto prezentací. Děkujeme. Přistupujeme do... Děkuji. A nyní si vyslechneme členy výboru, pokud mají otázky či poznámky. Flanagan jako první. bardzo proszę. Flanagan jako první. Děkuji za tuto zprávu, která je velice zajímavá, jako vždy. A ještě si ji přečtu, abych eh, se seznámil s detaily. Pokud jde o ty externí síly a tlaky, pro farmáře v EU, vy jste zmínil farmáře v Irsku, kteří chovají skot. Phil Hogan mi řekl, že, ho, že tedy hovězí údajně může být ještě Eh, doplněno k těm dohodám, o kterých se vyjednává, včetně dohodám s eh, Mercosurem, to řekla paní Malstremová, tedy komisařka, která hovoří o tom, že v podstatě ale to eh, nebude znamenat na druhé straně lepší tlak pro náš přístup. Takže tady vidíte ten velký tlak. A já bych rád slyšel zde názor komise, protože mm, lidé skutečně potřebují mít jistotu, ale zatím nemají jistotu, jak to tedy bude s tím přístupem. Pan Egnu, prosím. Ano, pan Flanagan zmínil dobrý dobrou věc. V květnu komise řekla, že eh, hovězí nebude tedy eh, na pořadu dne těch vyjednávání, ale eh, takže mm, v Británii zemědělci si dělali velké starosti, jak to bude s Mercosurem a zdali vůbec britská vláda s tím něco udělá. Teď se ale hlasovalo o Brexitu a takže to teď, a teď vypadá, že zase to téma je na pořadu dne. Co mě velice zarazilo, pokud je o činnost Eh, evropské eh, zahraniční služby, pokud jde o zemědělskou politiku, jak řekl i zástupce komise, ty hrozné problémy, eh, které způsobilo ruské embargo na východu evropské zemědělce a jak v podstatě potom to má dopady i u nás, v mezemi. Ale já jsem byl v Irsku před tak týdnem a možná mm, i a tam jsem byl na farmáře, jsem se pojel podívat tedy a pan Flanagan tam nebyl, takže možná vás nepřekvapí e, e, e, to, že já jsem řekl, že mm, farmáři nemohou tedy změnit podmínky a zlepšit tedy. Ale já jsem řekl, můžete zlepšit i klima ve světě, protože eh, tím, že ovlivníte tedy způsob chovu skotu a mm, pěstování obilovin a tím se zlepší emise. A tam byl jeden farmář ze Slovenska, který mi řekl, že eh, že oni teď eh, si Eh, eh, kupují tedy a chtějí podnikat v Srbsku, protože Srbsko není pod eh, tím embargem, pod těmi sankcemi. Takže já bych tady chtěl říci diplomatické službě, že vy nám vytváříte problémy, ale nepřinášíte řešení. Paní poslankyně. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci paní Aguilera, pardon, já chci eh, poděkovat za tuto zprávu, protože je důležité vědět, jaké do, mm, dopady má zahraniční politika na SZP. Já má, vím, že mám málo času, jenom chci zdůraznit toto. Tato politika také nabízí samozřejmě příležitosti, především pokud jde o kvalitu, pokud jde o ty dohody, mm, které Mm, ale eh, mm, často srovnávají nesrovnatelné, protože ten životní eh, standard je jiný v Evropě než eh, s těmi druhými, v všech druhých státech, ale je zde jasná hrozba. Vy jste řekl, že když se eh, uzavírají dohody s zeměmi, které jsou srovnatelné s našimi, eh, s podobnými cenami, kde existují podobné ceny, tak to znamená lepší konkurenceschopnost a je to ku prospěchu spotřebitele. Ti na tom vydělají, protože to bude znamenat eh, snížení cen. No, s tím vůbec nesouhlasím, protože já si myslím, že původně to, že se zvýší konkurenceschopnost a sníží se ceny, no, to na začátku možná, ale ne potom dlouhodobě. Dlouhodobě to neznamená snížení cen pro spotřebitele. Ehm, a toto tvrzení říci, že konkurenceschopnost, kterou zavádí tyto dohody, že tím se sníží ceny, že to má dopad na eh, ceny, že to je dobré pro spotřebitele. Možná, eh, že ano, na začátku, ale ten efekt to nemá. Naopak eh, to postihne evropskou produkci, zemědělskou produkci a kvalitu ze v Evropě. Takže standard kvality, ano, evropská společnost přece to chce, to vyžaduje. A problém, já chci, abyste mi to řekli, chci, co si myslíte, ten problém je, že potom zde neexistují reciprocitní, reciproční vztahy v těch dohodách. Reciprocita norem přece, když uzavíráme obchodní dohodu, tak co se stane, když tam není reciprocita norem? Co to znamená, že se oslabí náš potravinářský průmysl, naše zemědělství v Evropě? Co se potom stane? Protože my máme vysokou normu, vysoké standardy a někteří ji plní, tedy mi tady ano a jiní ne. A nakonec ten spotřebitel řekne, no, e, e, bude e, kupovat třeba rajčata z Maroka a mm, bude to tedy vyráběno způsobem, který je zakázaný v EU. A potom máme další, tedy podobné dohody. Takže reciprocita, to je přece zásadní věc a to, co nás diferencuje, odlišuje od ostatních. A já si myslím, že ano, já souhlasím s vámi, já nevím, jaké to dopady bude mít greening ještě, ale eh, vím, že zatím je to obestřeno velkou byrokracií, je třeba to zlepšit. Ano, a doufáme, že se to napraví, že se to zjednoduší, ale výsledek zatím nenastal. A samozřejmě ekologizace je nutná, o tom nikdo nepochybuje, ale já mám velké pochybnosti, že ten stávající režim greeningu, toho ozelenění, že vede k těm efektům. Děkuji bardzo. chtěl bym pop. Děkuji. Já chci velice poděkovat za tuto zprávu. Ano, e, toto kompendium know-how který se týká dopadu toho, co se děje kolem EU a jaký to má dopad na naši SZP. Já mám dvě témata, které chci zmínit tady před panem profesorem Svinbekem. Otevření evropských trhů eh, komoditám, produktům ze třetích zemí, to je nevyhnatelné. Ten proces probíhá, bude probíhat Eh, na základě uzavírání dohod. A tyto dohody, smlouvy, často se uzavírají se zeměmi, které nerespektovaly například evropské environmentální eh, normy nebo normy mm, mm, blaha zvířat a vůbec eh, se nestarají o změnu klimatu, to znamená, jejich výrobní náklady jsou nižší. Co by řekl pan profesor? Tedy jaký obraný mechanismus eh, může Evropská unie použít, aby se chránila proti mm, mm, tomuto nebezpečí a k Brexitu? ta myšlenka, že Brexit eh, bude mít eh, menší dopad než ruské embargo. Ruské embargo nastálo již 2 miliardy eur na podporách. Takže bych chtěl slyšet více o něco o eh, dopadu Brexitu. Pan Häusling. Já, ich glaube, wir müssen... Děkuji. Já myslím, že bychom měli příště také diskutovat vlastně o výsledcích eh, toho setkání v Korku. To by mě opravdu zajímalo, měli bychom o tom intenzivně diskutovat, protože zaznívají různé hlasy. Někteří e, kritizují druhý pilíř, druhý ho chtějí dále rozvíjet. Pro mě historicky vzato rozvoj druhého pilíře, rozvoje venková, to byl ten rozhodující krok, pro modernizaci zemědělské politiky v Evropě. A teď je otázka, jak to půjde dál, kterým směrem, jestli budou tedy bez jakýchkoliv podmínek platby v tom prvním pilíři, nebo se budeme mm, zaměřovat více na ten druhý pilíř? To je, myslím, docela klíčová otázka. Vy jste říkal, že volný obchod sám o sobě je přínosný pro spotřebitele, že ti z toho profitují. Měli bychom například usilovat i o dohody s Austrálií a podobně, ale já k tomu píšu velký otazník. Dopad na spotřebitele může, může být krátkodobě ekologi- eh, ekonomicky smysluplný, ale dlouhodobě, jestli má smysl v liberalizovaném globálním trhu dávat šanc naší struktury, například v konkurenci s Austrálií nebo s USA, No to to pak bude mít evropské zemědělství v některých oblastech dosti těžké. To si musíme uvědomit. A já nevím, zda tím v podstatě nedáváme šanci svým způsobem i část evropského zemědělství. Protože z části prostě my nemůžeme konkurovat takovým strukturám, jako mají například USA a říci ano, my srovnáme ten obchod a budeme posilovat jenom tu stránku obchodní. Pokud chceme opravdu také chránit evropské zemědělství, což je dlouhodobě smysluplné i v zájmu spotřebitelů, tak si musíme dopřát i určitou míru ochrany směrem na venek a udržovat ji. Já si myslím, že je docela fatální, že právě komisař, co, aby řešil množství mléka a masa, tlačí na mezinárodní trhy, aby ostatní otevírali své trhy. No a jaký bude výsledek? Oni od nás budou chtít to tež. Oni budou také chtít, abychom se potom plně otevřeli jim a podlehli liberalizovanému obchodu. A proto varuji před tím, abychom upřesňovali agresivní vývozní politiku a chápali jako řešení naší zemědělské krize. Musíme mít i určitou míru ochrany směrem na venek, ale taky dopřát těm druhým do jisté míry. Vy jste říkali, že Doha, jednání z Doha je v podstatě mrtvé. Takže nevidím vlastně žádný mezinárodní důvod, proč bychom si také neměli chránit naše trhy. Protože máme naše specifické formy zemědělství, které chceme a musíme udržet. A proto tu ochranu potřebujeme. A to zajímavá otázka, jak to bude dále s eh, dopady eh, pařížské dohody na zemědělství. Já si nemyslím, že když uděláme trošku greeningových opatření, že tím dosáhneme těch cílů pro zemědělství. To potřebujeme udělat ještě větší opatření a o tom bude ještě zajímavá diskuze. Děkuji. Poslankyně Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Za prvé já se musím představit, já nejsem členkou výboru Immaculada Rodriguez, já jsem z výboru Mezinárodního obchodu a já chci především uh, Eh, poděkovat za tuto studii. Je velice důležité, abychom se zamysleli, zamýšleli společně nad těmito tématy a také chci i poděkovat autorovi studie za prezentaci a její realizaci. Já zaprvé bych chtěla zmínit takovou obecnou otázku. Ráda bych věděla, já nevím, stáli pan předseda souhlasí, i chtěla bych znát názor komise, jak vnímáte vy v Agri tu obchodní politiku Evropské unie vzhledem k otevření se jiným trhům, vzhledem k koordinaci regulace norem fitosanitárních, například to je zcela strategické a zásadní pro zemědělství. A také zde tady něco chybí, taková maličkost, a to je že je třeba to propojit i s rozvojovou politikou, s rozvojovou spoluprací. Když evropský e, zemědělský sektor, ano, mm, ten tedy chce a musí konkurovat, jak řekla paní Aguilera, tak nezapomínejme, že když mm, máme obchodní politiku vůči třetím zemím, především těm méně rozvinutým, tak vždycky je to propojeno s rozvojovou pomocí. Eh, a je třeba jim usnadnit tuto možnost, aby mohli také oni prodávat svoji produkci. Často jsou to, je to specializovaná produkce, tak je třeba i pomoci s diversifikací. To je realita. Chtěla bych vědět obecně, jak toto vnímáte. A eh, teď na zástupce komise zde. Ráda bych věděla, jaký je váš názor, jak zmínila paní Aguilera také to je téma, mm, e, které se týká toho, že e, my umožňujeme vstup e, produkce mm, na naše trhy, které, ale ta produkce nepodléhá stejným kontrolám jakosti a stejným standardům. Ale k tomu ještě další problém. A na, do našich přístavů nebo náš hranice eh, se dostává zboží nebo komodity produkce eh, i bez eh, jaksi bez harmonizace fiskální politiky a bez harmonizace kontrol. Takže to jsou produkce, produkce, která nepodléhá našim kontrolám. Já mám několik otázek, to, já si to, protože to si myslím, že to je třeba zharmonizovat, zharmonizovat tyto politiky, tedy abychom měli stejné Eh, požadavky na kontroly. A já bych chtěla vědět, zdali komise eh, v zemědělství si myslí, že není nutné, není nutné pracovat na tom, aby veškeré zboží nebo produkce, která se dostane do Evropy, aby naplnili, aby ta produkce plnila požadavky, které chceme po našich zemědělcích, protože jinak je to velká jejich nevýhoda. A navíc je to ztráta, je to ústupek od našich eh, norem kvality, jakosti, hm, tak jak to chceme pro evropské občany. Děkuji. Děkujeme, paní posel, za... Mnohokrát děkujeme. Vítám vás a děkujeme, že jste přišla, děkujeme, že jste si také vzala slovo. Máme vždycky radost, když se ostatní výbory zajímají o zemědělství, ať už jde o mezinárodní obchod, zahraniční věci nebo rozvoj. Vítáme to, protože někdy skutečně litujeme toho, jak některé další stálé výbory zasahují do našeho práva prodiskutovat určité věci. A dopadá to tak, že se neshodneme, dostáváme se do slepých uliček, třeba u vnějších eh, dimenzí nám bylo řečeno, že nás se to netýká, máme to nechat ostatním výborům, ale já to vidím jako vy. Udělíme to všechno společně, jsme si vědomi toho, že vy máte hlavní vedoucí roli, koordinační roli, ale vyslechněte si prosím i naše stanovisko. Měli jsme případy, kdy se výbory nedokázaly dohodnout. A teď jsme se rozhodli, že k tomu budeme přistupovat takto a naše stanoviska budeme předkládat ostatním výborům. Ale rozhodně vítáme skutečnost, že tady jste a požádejte prosím kolegy, aby se řídili vaším příkladem, vaše kolegy, kteří se zabývají mezinárodním obchodem. Protože z někteří z našich členů jsou členy výboru pro životní prostředí, protože máme obdobné zájmy – a já myslím, že eh, takováto vzájemná spolupráce by byla velice užitečná, protože eh, tyto věci si zaslouží, aby se o nich mluvilo nejenom v jednom výboru, protože nikdo se nesnaží eh, někomu zasahovat na jeho území. Omlouvám se, že to říkám, ale zřejmě stojí za to takové věci zmínit. A Nyní se vyjádří náš, naše zpravodajka. Téma její zprávy se změnilo. A její téma je teďka, jak vysvětloval profesor Spinbeck. No, eh, já si myslím, že tato otázka je zásadní pro budoucnost evropského zemědělství. Je to téma, které hodně tíží zemědělce ve všech našich státech. Já jsem ráda, děkuji za tuto prezentaci a studii. Vy jste ukázal, jak jsou důležité a vlivné zahraniční politiky na naše zemědělství. Možná je to pozitivní vliv, jak jste ukazovala, ale také si myslím, že to má i důsledky škodlivé, škodlivé pro ur, pro naše zemědělce třeba určitá rozhodnutí eh, nebo dohody, o kterých se teď vyjednává, paní Aguilera tam hovořila, třeba jsou to, ta, eh, jsou to eh, rajská jablka s s Marokem to hodně má dopad na produkci španělskou, italskou, francouzskou. A stejné téma se týká olivového oleje s Tuniskem. Eh, tam mm, ty důsledky zatím mm, tedy ne, nebyly změřeny a je to pro mě otázka vůbec principiální, jak by to vůbec mělo fungovat. Zde riziko u eh, hovězího masa s merkosurem s TTIP, ale i se smlouvou CETA a já myslím, že Teď, jak jsme již řekli při slyšení eh, s příslušným DG, je třeba eh, se nějak zastavit a vyhodnotit to. Pane předsedo, vy jste řekla, že je třeba se podívat na to téma z jiného pohledu. To je zcela zásadní, protože eh, tady ta prezentace vlastně ta dospěla k závěru, že všechno to zvýší nestabilitu cen na trhu komodit. A to i jsme skonstatovali velice jasně za poslední dva eh, roky kvůli eh, ruskému embargu. Já se tedy chci zeptat komise do budoucna aby, nebo chci požádat, aby vedla, aby měla zahraniční politiku, která bude e, také sloužit našim zemědělcům. A především problém je to otázka nestability cen. To je třeba vzít do až budeme přistupovat k nadcházející revizi SZP. Děkuji. Pan Des. Děkuji vám, pane předsedo, a velice děkuji panu odborníkovi, který jsem přišel, představil tu zprávu když už řešíme to téma propojení zahraniční a zemědělské politiky, tak se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že celé to téma bojkotování Ruska působí poněkud nevěrohodně. Nedávno jsem četl, že e, západní astronauti opět budou e, startovat e, z Bajkonuru aby se dostali do vesmíru, asi tam bude také americký astronaut, takže v, této, v tomto ohledu se Rusko nebojkotuje a v něčem jiném se bojkotuje. Já si myslím, že v této souvislosti bychom měli poukázat tedy na to, že potom tím bojkotem mm, eh, trpí naše zemědělství. Já bych byl rád, kdyby tento bojkot byl ukončen. Mám na vás konkrétní otázku. Hovořil jste o jednání z Doha v rámci VTO. Nebylo by lepší, kdyby se to kolo Doha oživilo, než se neustále uzavíraly samé bilaterální smlouvy? Já si myslím, že to je v zájmu evropského zemědělství, že eh, zájmy evropského zemědělství lépe ehm, ochrání eh, dohoda v rámci VTO než bilaterální dohody typu Mercosur, TTIP a podobně. Takže já toho velice lituji, že eh, kolo z dlouhá hyne na úbytě. Eh, vy jste hovořil o obchodních dohodách, jistě jsou tam jisté příležitosti, ale musíme si také dát pozor. Například už jste zde zmiňovalo hovězí maso. Jaký na to máte pohled? když se uzavírají takovéto typy dohod, je zapotřebí tam udělat množstevní omezení, jinak si to ani nedovedu představit. Nemůžeme přece nemo, neomezeně sem pouštět hovězí maso. Musí to být takové množství, které náš trh unese. Pokud to bude pojato takto, tak si takovou dohodu ještě dovedu představit. Také jste hovořil o opatřeních greeningu, ekologizace. Bohužel nemám teď u sebe tu zprávu, kterou jsem četl minulý týden. Je z Bavorska, což je velká zemědělská země. A ty dopady zatím byly velice mm, pozitivní. Například co se týče střídání eh, plodin, tak nyní je mnohem více zelených eh, ploch eh, v zimě. Já už více než 50 let sedávám na traktoru a e, viděl jsem, že opravdu tam zase přibyla zvířata také na našich remíscích a podobně, ale i pro Bavorsko musíme konstatovat, že ekologizace by byla ještě účinnější, kdyby e, ta vnitrostátní úroveň nebyla tak e, byrokratická. Například jeden ten program byl tak byrokraticky stvárněn naší vládou, že prostě žádný zemědělec to nemůže využít protože to nezvládne administrativně. Takže zemědělci říkají, eh, nechceme to mít eh, řízené na vnitrostátní úrovni, radši to zařídíte v Bruselu, tam to zařídíte mnohem líp. Takže si říkám, zda by se takovéto předpisy přece jenom neměly dát na evropskou úroveň, než je přenechávat vnitrostátní úrovni. A potom ty dobré úmysly, které jsme měli, se tím vlastně přijdou niveč. Chci také poděkovat paní kolegyně z výboru INTA, Mezi lety 2004 a 2014 jsem měl tu čest zasedat ve výboru INTA a rád jsem tam uh, hájil také zájmy zemědělství, ale bohužel v tomto volebním období už tam pro mě nebylo místo, takže lituji, že tam nemohu být a paní kolegyně, absolutně vás podporuji v tom, abychom požadovali, že při bilaterálních smlouvách budou vyžadovány naše normy a standardy. Já nevím, jak dlouho tam působíte vy, ale například v roce 2010 jsem podal žádost eh, s několika podpisy, týkaly se vyjednávání s Mercosurem, aby dovozy zemědělských produktů a potravin byly dovoleny jenom tehdy, pokud budou hájeny naše standardy ochrany eh, spotřebitelů, práv zvířat a další. To bylo v říjnu 2010. Pokud a při jmenovaném hlasování eh, získala tato žádost 534 hlasů podpory. Takže na to se můžeme zase znovu odvolávat. To bylo tedy několik mých poznámek a já vám velice děkuji, že jste nám předložil tuto zprávu. Děkuji. Nebety. krát děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala autorovi této studie. Veškerý tlak, kterému čelí Evropská unie a evropské zemědělství, je důsledkem politických rozhodnutí Evropské unie, jak jste sám říkal. Evropská zahraniční politika by proto do budoucna měla být obezřetnější, protože většina těchto rozhodnutí má velice negativní dopad na naše zemědělce. Zvlášť zranitelné jsou nové členské státy a patří k nim Chorvatsko. Jeho trh je nestabilní, křehký a trpí dovozem z třetích zemí, ale také dovozem ze západoevropských zemí. Samozřejmě je dobré snažit se pomáhat novým demokraciím v zemích třetího světa, ale podle mě by tím neměli trpět naši zemědělci. Ráda bych slyšela vaše doporučení. Jak můžeme omezit negativní vliv vnější politiky Evropské unie na evropskou zemědělskou politiku. A jaké obrané mechanizmy bychom mohli využívat vůči nekalé soutěži? A pak mám ještě otázku na Evropskou komisi. Chorvatsko a další země EU dovážejí ovoce a zeleninu ze zemí, které nejsou členy EU. Tyto produkty jsou ošetřené neschválenými produkty, produkty, které nejsou schválené k použití v EU. Jsou to pesticidy a herbicidy, které jsou v Evropské unii zakázané a používají se v těchto zemích. Zemědělci v Chorvatsku se domnívají, že tento typ produktu může nejenom ohrozit zdraví spotřebitelů, ale je také levnější než produkty, které se produkují v EU představuje nekalou soutěž pro produkty, které se produkují v souladu e, s normami EU a měla by se přijmout nějaká opatření. Mě by zajímalo, jaká opatření mohou členské státy přijmout, aby se zabránilo dovozu takovýchto zemědělských produktů, ošetřených produkty, které nejsou schválené v Evropské unii. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám za tuto studii, která byla opravdu skvěle vypracována. Děkuji vám také za vaši prezentaci, dnes jste nám ji velmi názorně vysvětlil, jak evropská zemědělská politika i různé vnější vlivy jsou navzájem propojené. V posledních letech eh, jsme všichni zajisté zažili vzájemné propojení všech těchto vlivů, došlo k různým událostem například odstranění kvót na mléko, eh, sankce proti Rusku. Ukázalo se, jak rychlá opatření můžou mít negativní dopad na SZP. Nechci se vyjadřovat k zahraniční politice vůči Rusku, ale faktem je, že zemědělci se stávají obětí konfliktu mezi EU a Ruskem. A obávám se, že ty dopady nebudou jenom krátkodobé, ale že za několik let, a už se to rýsuje nyní, se tomu ruské zemědělství přizpůsobí a také, že se bude muset zásadně změnit evropská odvětví, evropská branže. A proto je naším povinností se postarat o to, aby se evropští zemědělci nestali obětí na šachovnici politických eh, vlivů a konfliktů. Nesmíme zapomínat také na obavy, které jsou uvnitř Evropské unie Vidíme, že obchod stále ještě příliš výrazně ovlivňuje produkci eh, potravin. Paní kolegyně Petr z Chorvatska už na to poukazovala. Musíme si dávat pozor, abychom nepohlíželi na EU jako celek, ale chápali, že zde je velice různorodné zemědělství, někde jsou zemědělci rozvinutí výrazněji, větším měřítku pro ně je obchodní dohoda přijatelnější nebo zajímavější než pro ty, kdo v té hospodářské soutěži jsou na tom hůře. Pokud eh, chceme eh, nadále udržet hlavní premisy evropské zemědělské politiky, musíme se postarat o to, abychom měli dostatek potravin ve vysoké kvalitě, aby zemědělci měli eh, slušné příjmy, musíme pečovat také o krajinu. Takže on je to velice široký záběr, který jde i nad rámec toho klasického zemědělství. A proto eh, eh, u těch obchodních dohod, které uzavíráme, musíme všechny tyto aspekty zohledňovat. A to právě i v dobách, jako je ta dnešní, kdy dochází k změnám, kdy zde máme na pořadu ne dohodu CETA, Některé věci známe, o jiných nevíme. Co myslíte? Ty eh, červené linie, za které už nelze jít, už jsme jich dosáhli? Je zde dostatečná ochrana evropských zemědělců a spotřebitelů? Děkuji, pan poslanec De Castro. Ano, já chci poděkovat panu profesorovi za tuto studii, která je velice zajímavá a Určitě, jak jste správně řekli, kolegové to zdůraznili, tady zemědělská politika trpí svým způsobem eh, naší eh, tedy dopady zahraniční politiky a velice často, jak řekli kolegové, také i eh, mm, mm, kvůli těm rozhodnutím, které vůbec neberou do úvahy koncepci reciprocity pravidel, jak řekla kolegyně Aguilera a jak řekla Imakoláta. Ale otázka, kterou mám, pane profes, eh, profesore, takže dnes vy jste hovořil o vlivu a bohužel mm, příliš často je to negativní vliv. Vy jste hovořil o externí politice a jejím dopadu na SZP. Nebylo by zajímavé spíše hovořit o tom, jaký vliv může mít společná, společná zemědělská politika na naši zahraniční politiku? Například, jak zajímavé by mohly být různé zkušenosti, které eh, jsme udělali díky rozvoji venkova, třeba program LEADER, tedy s naší zemědělskou politikou a tedy použít to třeba, když spolupracujeme se sousedními zeměmi, ať je to Severní Afrika, Tunisko, Maroko, jak jsme slyšeli, abychom ukázali tedy, ne, no, abychom mm, eh, otevírali zde naše brány, mm, často tedy eh, zde je takový i potom, eh, samozřejmě má to různé dopady na produkci ze severu a z jihu Evropy, ale možná by bylo dobré tedy eh, jak si použít eh, zkušenosti z těch různých programů jako líder nebo programy mm, kolem Středomoří a využít zkušenosti, které má tato politika v Evropě a tak vlastně propagovat nebo podporovat rozvoj, lokální rozvoj v těchto zemích. Takže mm, tak bychom trochu převrátili to pořadí, to znamená, jak SZP může pozitivně ovlivnit zahraniční politiku Evropské unie a to znamená směrem k programům spolupráce, které se nebudou pouze výlučně omezovat na e, kolizi e, konkurenčního charakteru, ale skutečně bude to mm, seriózní angažovanost Evropě, která se bude angažovat v oblasti rozvoje kvality i v těchto zemích. Takže využít zkušenosti se ZZP. Děkuji. Pan poslanec Nikolson. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji profesoru Svimenkovi za skvělou zprávu. Já myslím, že pravda je taková, že když se začne vydávat o obchodu, ať už je to ve nebo je to TTIP, je to Mercosur, pokaždé, když se vyjednává, tak jsou ofenzivní a defenzivní pozice. Taková je prostě krutá realita. Takže buď se rozhodnete, že budete vyjednávat o obchodu, anebo ne. A někde mezi tím se musí roz, musíte rozhodnout, jak postupovat a pravda je taková, a už jsme takové poznámky tady slyšeli, že máme levnější dovoz z třetích zemí. Já jsem byl členem tohoto výboru, když jel do Brazílie v době, když byla krize s hovězím masem. Bylo nám tehdy řečeno, komise nám řekla, že brazilské hovězí odpovídá našim normám. Jeli jsme tam, byl to za předchozího předsedu. Byl to Neil Pais, který byl tehdy předsedou, jeli jsme do Brazílie a prokázali jsme, že to tak není a komise musela ustoupit. Akceptujeme v Evropě, že snižujeme normy? Protože o tom se také mluvilo, o tom mluvili ostatní. A já také vítám kolegyni z výboru INTE, která k nám dnes přišla, aby si poslechla, co budeme říkat, protože toto je jádrem problému. Snižujeme normy, anebo akceptujeme, a tak si to myslím, že bychom měli chránit evropské zemědělce. A neměli bychom připustit do EU produkty, které neodpovídají normám, podle kterých musí produkovat naši zemědělci. A v tom spočívá ten velký problém u té pozice, kterou zastává komise u řady aspektů, protože já se nemyslím, že řada lidí, kteří vyjednávají za Evropskou unii naším jménem, v této chvíli tento postoj akceptují. Já vím, že paní Aguilera o tom také mluvila. Týká se to každého členského státu Evropské unie, a už je toho vězí, nebo španělské produkty, nebo jiné věci. Je to prostě to tež. Musíte mi omluvit, ale když jste mluvil o Brexitu, z vašeho chování a z vašich gest jsem nabyl dojmu, vy jste na tom podobně jako já, přišli jsme o hlas, přišli jsme o argument, taková ale je demokracie, je to, jak to je, ať se nám to líbí nebo ne. Je potřeba prosazovat demokratickou vůli. Ale jak se nad tím budeme zamýšlet? Myslím, že se můžeme všichni shodnout na tom, že bez ohledu na to, jestli bude v EU 27 států nebo 28, přinese to obrovskou změnu. A mě by zajímalo, kdybyste to trošičku mohlo rozvést. Možná, že pan předseda bude chtít také zprávu z našeho výboru k této věci. Protože Británie a EU spolu obchodují 40 let a přes noc to změnit, to bude mít šílený dopad. Velký dopad na celou řadu sektorů, nejenom Británii, ale i jinde. A bylo to jasné hned, protože zemědělci říkají, to je skvělé, mění se měny, fluktuace, přineslo jim to 12% výhodu přes noc. Ale samozřejmě zapomínají, že v listopadu se to začne projevovat mimo jiné na krmivu, které dovážejí. A bude to mít opačný účinek. Já jsem ze Severního Irska, jak zřejmě poznáte z mého přízvuku, a sousedé říkají, na hranici říkali, že přes noc nastal 12-15% zvrat a oni dovážejí hodně. Takže vzhledem k fluktuaci měny oni čelili 12% propadu to všechno budeme muset všichni řešit a do značné míry to bude mimo naši kontrolu. Budeme se s tím muset naučit žít. Pokud vyrábíte a produkujete, zřejmě můžete absorbovat 2-3%. Ale jakmile dojde na 10-12%, tak vám to opravdu ujídá marži a může to, můžete to vydržet jenom krátkou dobu. Takže mě by zajímal váš názor. Můžete to trošičku víc rozvést? Rád si s vámi povídám potom, nemusíte být hned. Ale to jsou zajímavé věci. A bez ohledu na to, co si o tom myslíte, budeme tomu všichni čelit a budeme to muset řešit v příštích dvou letech. Mnohokrát děkuji. A nyní poprosím zástupce komise Pandero. Prosím. Děkuji, pane předsedo a děkuji profesoru Svinbenkovi za velice dobrou prezentaci a za zajímavou zprávu. Ta zpráva je velmi informativní a přesná a vyvážená. Je pravda, že vnější činnost, a to znamená obchodní dohody, mezinárodní eh, dohody, rozvojové iniciativy a dokonce COP21, patří k důležitým hnacím silám, které přispívají k vývoji na trhu a utvářejí politiku. A proto také vývoj SZP. O jedné věci jsem méně přesvědčený, a totiž o té příčinné souvislosti mezi diskuzemi ve VTO a vyjednáváním a reformami. protože to ovlivňují spíše domácí, vnitro, interní faktory. Také zaznělo, že jedna samotná dohoda může mít určitý dopad a akumulace více obchodních dohod, zejména vzhledem ke stagnaci vyjednávání ve VTO, má jiný účinek. V tomto ohledu, já to jste říkal, Komise provádí studii a snaží se posoudit, jaké to je. Snaží se dát dohromady všechny potenciální dohody, nebo dohody, o kterých se teď vyjednává, aby se vidělo, jaký kumulativní účinek, jaký ekonomický dopad by to mohlo mít pro evropské zemědělství. Ta, na té studii se teď pracuje, oznámila i komise a doufáme, že velice brzy ji budeme schopni dokončit a předložit. Tady i v radě. V tomto ohledu jsem se věnoval ekonomické analýze, podpoře obchodních vyjednávání a musím říct, že hovězí maso vždycky bylo sektorem, na který jsme se zaměřovali v naší analýze – A z vlastní zkušenosti vím, jak opatrní byli vyjednavači Evropské unie při vyjednávání zejména o hovězím. Jak právě říkal europoslanec Nicholson, je potřeba najít rovnováhu mezi přílišným otevíráním se a poškozením zemědělského sektoru v EU a na druhé straně uzavíráním se a ztrácením příležitostí na trhu. Takže Další otázka, která zazněla ze strany europoslankyně z výboru Inter, to jsem si poznamenal. Necháme to na eh, zasedání věnovaná právě tomuto tématu s vyjednavači a s dalším generálním ředitelstvím, ale musím říct, že dnes dovoz masa splňuje standardy, normy pro bezpečnost potravin. Většinu norm EU splňují všechny dovozy, které sem přijdou. A pokud se v Evropě rozhodneme, že chceme vyšší normy, abychom uspokojili požadavky 500 milionů evropských občanů, to znamená, že je to v zájmu naší domácí poptávky bude to také ku prospěchu těch ve světě, kteří chtějí lepší produkt. A jako analytik jsem viděl v posledním desetiletí zdvojnásobení našeho vývozu zemědělských výrobků. Takže kvalita evropských zemědělských eh, produktů to není jenom mýtus. Od roku 2008 je Evropská unie je čistým vývozcem, velkým vývozcem zemědělských produktů. A ještě poslední věc. Mluvilo se o nekalé hospodářské soutěži, o produktech ošetřených pesticidy, které nejsou povoleny v Evropské unii. To také nechám na odborníky, ale vím, že máme legislativu o minimálních zbytkových hodnotách jak pro domácí, tak pro dovážené produkty. A pokud vím, jsou kromé normy většiny maloobchodních prodejců jsou velice přísné u těchto produktů. Dokonce u chemikálií, které jsou v Evropě povoleny. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. A paní Rodriguez ještě požádala o slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla ráda vyjasnit jednu věc ve vztahu k zástupci Evropské komise. Domnívám se, a komise asi také, že zde je jakási nekalá hospodářská soutěž mezi evropskými zeměmi, co se týče kontroly a inspekce zemědělských produktů, které se dostávají eh, přes naše hranice. Já působím také jako poradkyně a například e, čerstvé produkty středozemního moře a otázka, e, když se sem dostávají z produkty z jihovýchodní Asie, tak jsme svědky toho, že putují jinou cestou, oklikami, jenom proto, aby byly dodrženy nějakým způsobem normy pokud nějaké normy v Evropě máme, tak je máme, protože je potřebujeme, protože potřebuje standardy a normy kvality a musíme se stavět také proti nekalé hospodářské soutěži, která poškozuje eh, evropské zemědělce a evropský potravinářský průmysl. Nejde o to, že bychom měli zavádět nové, nové normy pro kvalitu našich produktů, ale postarat se o to, aby prostě ty produkty, které do Evropy přijdou, tyto normy splňovaly. Já vím, že to není kompetence výboru Agri, ale občané, případně jejich zástupci, eh, pohlížejí na Evropskou komisi jako celek, protože i v rámci Evropského parlamentu existuje vzájemná spolupráce a koordinace a jistě k tomu dochází i na, na komisi. Já si nemyslím, že bychom potřebovali více pravidel a regulí, ale musíme více usilovat o to, aby se dodržovala ta pravidla, která zde už máme. Je důležité, aby ty inspekce a kontroly probíhaly stejně striktně, jako probíhají v jiných oblastech, tak aby všechny dovážené výrobky byly dováženy za stejných podmínek, a sice za stejných podmínek, kterým podléhají evropští výrobci. A to jsem tak z, vás, z vaší prezentace ne tak úplně slyšel. Děkuji. Máme zde luxusní ještě Eh, časové okénko, takže bychom mohli udělat ještě druhé kolo. Pan Hojsling. Já bych jenom řekl něco k tomu, co teď říkala komise. My jsme přece tak úspěšní a úžasní vývozci na světové trhy. A v tím vlastně říkala, že tam vývoj je správný a dobrý. Ale já si vzpomínám, že se to povedlo jenom proto, protože země, eh, zemědělské ceny výrazně poklesly v posledních letech. Za poslední dva roky jsme sice výrazně zvýšili vývoz mléka, ale za jakou cenu? Protože cena mléka v EU je nižší než třeba v Novém Zélandě. V určitém ohledu. No tak kde tady vidíte nějaký úspěch? V Německu během čtyř let jsme přišli 40 tisíc producentů mléka. Je to úspěch? Získali jsme nové trhy, ale ztratili jsme producenty. Podívejte se na chov prasat, tam je to podobné. Takže já bych opravdu se tázal, zda tento vývozní model je smysluplný a komu prospívá. Protože to neprospívá ani těm, kteří musí potom řešit tu naší levnou konkurenci, kteří nemají svůj protekcionismus. A potom otázka norem a standardů. Je to absurdní tvrdit, že Vše, co se dostane do EU, podléhá stejným normám, jaké platí zde. Jen se podívejte, kolik pesticidů je ještě dovoleno v USA, které u nás už jsou 20 let zakázané, například atracín. Tak pokud se tady neschodneme ani na stejných standardech při pěstování obilí a používání pesticidů, no tak nemůžeme tvrdit, že všichni dodržují stejná pravidla. Pan Flanagan. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že mi komise neodpověděla, protože toto je první příležitost, kterou máme ve výboru pro zemědělství mluvit o tom, že zemědělci teď dostávají rozporuplné informace. Má pravdu komisařka Malstromová, jedná se znovu o hvězdím, anebo má pravdu pan komisař Hogan a už se o tom nejedná. Lidé to potřebují vědět potřebujeme odpověď. Někdy se tady ptáme a musíme opravdu velice pozorně naslouchat, protože někdy odpovídáte velice vágně. A říkáte si, jestli se to týká vůbec vaší otázky. Nicméně, můžete mi něco takového říct? Můžete mi definitivně odpovědět? Zemědělci potřebují odpověď, protože, jak bylo řečeno, referendum už je pryč, takže pan Hogan najednou možná zpívá jinou písničku. Co je to za písničku? Co, co na to řeknete vy? Co říká váš šéf? Paní poslankyně Dele. No, okay. Děkuji. To je dobře, že nám komise oznamuje, že zde je studie dopadů bilaterálních eh, dohod na eh, příjmy evropských zemědělců, ale nemůžu úplně souhlasit s tím, co zde zaznělo ve vztahu k analýzám a údajnému dodržování hospodářské soutěže mezi evropskými a e, producenty a producenty z třetích zemí v oblasti fitosanitární. Samozřejmě zkoumají se rezidua, ale už o tom hovořili i kolegové. Jak to vypadá s tou konkurenceschopností evropských výrobců vůči třetím zemím? když prostě ve třetích zemích mohou používat výrobky, které eh, evropští zemědělci eh, nesmějí používat a jsou tam ještě další restrikce často členských států, které potom jdou na úkor konkurenceschopnosti evropských zemědělců. Pak je to otázka, kterou si kladou evropští zemědělci, kdy budou dovážené produkty z splňovat stejné standardy jako ty naše. Nejde jenom o ta rezidua, to je důležité samozřejmě pro zdraví spotřebitelů v Evropě, ale je to ty, i ten problém té evropské konkurenceschopnosti. Já bych si přála, aby na to komise odpověděla na tuto otázku. Chce se k tomu vyjádřit zástupce komise? Prosím, máte možnost. Děkuji. Já se pokusím jasně odpovědět na jasnou otázku. Bohužel nevím, co právě rozhodují komisaři eh, Hogan a Malmströmová, takže jenom jako analytický pra- pracovník analyzující eh, kumulativní eh, aspekty obchodních dohod, mohu říct si toto. V únoru jsem byl požádán analyzovat Eh, případné, analyzovat případné dopady těchto obchodních dohod na všechna odvětví, včetně hovězího. Takže to je ta informace, kterou k dispozici mám a kterou vám mohu předat. Co se týče eh, komentářů týkající se nekalé hospodářské soutěže a eh, zakázaných chemických látek, v Evropě, to musím prostě předat kolegům, kteří řeší tuto problematiku. Děkujeme a teď bychom chtěli poprosit, aby opravdu tyto otázky byly zohledňovány a případně byla zde možnost se dále vyjádřit i písemně. Pak je zde ještě jedna oblast, která zatím nebyla zmíněna, ale začíná se nám tu rýsovat a to jsou spekulace na světových trzích. My víme, že cena mléka výrazně poklesla. A v mezidobí byly také podepsány e, různé smlouvy a v této souvislosti chci položit otázku, jak to tedy teď vypadá. Musí se nadále tedy nakupovat eh, za a vyrábět za nízké ceny, protože to je něco, co je opravdu výrazný trend na trhu s mlékem, ale vidíme to i na trhu s eh, obilím a s dalšími výrobky, produkty zemědělskými, takže to by bylo dobré se na to detailněji zaměřit. Zde potřebujeme opravdu řádné analýzy, protože to jsou prvky, které se neustále rozvíjí jsou čím dál tím zásadnější a stávají se určitou hrozbou pro politiku členských zemí a Evropské unie obecně. A proto nás velice těší, když se o těchto aspektech hovoří a když to, co zde formulujeme, vede k určitým prvním výsledkům a dopadům. dochází k určitému otevírání. Například už je to vidět ve vzájemných vztazích, například co se týče produktů z Ukrajiny, toho jsme svědky také výrazně v Polsku, ale to má to dopady i na další země. A to je třeba si uvědomit. A tento trend bude posilovat. Nyní mi dovolte. Pan předseda krátce přerušuje. Nyní mi dovolte, abych ještě krátce připomenul, že s paní komisařkou Mamstromovou a s komisí máme naplánované také setkání v říjnu takže budeme mít možnost zde přímo v rámci tohoto výboru na tato témata reagovat. A nyní chci ještě jednou požádat pana profesora, aby se vyjádřil k těm otázkám a problematice, která zde zazněla. Bylo toho sice hodně, ale prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, byla to bohatá diskuze. Některé věci se týkaly sanitárních, fitosanitárních opatření a dovozu. Já myslím, že bych dal přednost tomu, kdybychom od této diskuze upustili, protože to nebylo součástí mého zadání, já jsem to říkala hned na začátku, netýká se to sanitárních a fitosanitárních opatření. A také je pravda, že trh se vyvíjí, týká se to tržních cen a další věcí, které mají dopad na evropské zemědělství. A to si samozřejmě také zaslouží diskuzi, jak jste sám právě řekl, pane předsedo. Ale opakuji, řekl bych, že já jsem dostal za úkol pojednat o tom, jak vnější činnosti Evropské unie ovlivnily politiku jako takovou. To bylo jednoznačné zadání. Pan De Castro navrhuje novou studii o tom, jak společná zemědělská politika zahrnuje externí vývoj. Já si myslím, že to by asi byl dobrý nápad. Ale do toho jsem se dnes nepouštěl já. Docela hodně jsem mluvil o Mercosuru, T-typu a podobně, o hovězím, o kvotách na hovězí. Nedostali jsme zřejmě od komise odpověď. Ne, nedostali jsme odpověď na eh, otázku pana Flanagana, ale hned na začátku mi připadalo, že to prostě nejde, aby se přestalo jednat o hovězím, pokud se má seriózně mluvit s Mercosurem. O tom se mluvilo trošku víc, ale mně přijde, že jde hlavně o to, že jedna obchodní dohoda nemusí mít takový dopad na domácí evropský trh, ale celá řada obchodních dohod může mít mnohem důležitější dopad. A komise už na to reagovala v září, na podzim budeme mít k tomu zprávu a to je užitečné. Ale ještě se vrátím k tomu, na co se ptal pan Dezde. Ubíráme se cestou mnohonásobných obchodních dohod, a nebo by bylo lepší uzavřít kolo z Doha? Já si myslím, že ano. Já myslím si, že mnoho obchodních dohod je, není lepších. Jedna věcí, které vyplývají z těchto dohod, je to, že tam zahrnují i další věci, jsou tam zahrnuty další věci než tradiční tarify a kvóty a to je jedna z komplikací. Pak tady byla ještě jedna eh, drobná připomínka, kterou jsem dal do zprávy jako ekonom. Jsem se toho dopustil, protože celkově měla být moje zpráva dosti neutrální a měla popsat, jak vnější činnosti ovlivnily EU. Ale uvedl jsem tam něco k tomu, nakolik obchod prospívá spotřebitelům. Bylo kolem toho několik poznámek. Já si myslím, že je v tom jistý prvek pravdy. A chci říct, že založení Evropské unie vycházelo z celní unie, aby se omezily eh, tarifní překážky a aby lidé mohli lépe obchodovat. Nešlo jenom o to, že získají producenty a budou mít větší podíl na trhu. Získali i spotřebitelé. Tržní ceny byly nižší a měli širší sortiment produktů. To samozřejmě představuje určité výzvy pro producentské sektory, které čelí větší soutěži, větší konkurenci a to je jedna z výzev v celé ekonomice. Já myslím, že nemůžu přečíst všechny své poznámky, ale chtěli jste, abych se ještě víc vyjádřil k Brexitu. Já si myslím, že to asi není to správné fórum. Rád si o tom popovídám jinde. Mohu jenom říct, že pokud vím, Britští akademici se nezapojili zatím eh, žádných diskuzí se státními úředníky Británii, netušíme, co se chystá, ale hranice mezi eh, republikou a Severním Irskem je rozhodně jedna z věcí, která se musí řešit. Já myslím, že to bude asi vše, pane předsedo. Já doufám, že jsem alespoň z poloviny odpověděl a reagoval na ty připomínky, které tu zazněly. Děkuji, pane profesore. Děkuji. Já si myslím, že o těchto věcech asi nemluvíme naposledy. Nepotřebujete moc velkou představivost, abyste si uvědomili, že globalizace bude vyžadovat, aby Evropská unie měla globální společnou evropskou politiku, zemědělskou politiku. Kdysi nebylo možné přepravovat obilí přes moře. Teď to jde. Máme globální trh. kdy se nebylo možné vyvázet belgickou čokoládu do Číny. Teď to jde. Je tady otázka hranic, je tady otázka bezpečnosti. Zavádějí se pravidla, aby byla zaručena bezpečnost. Každá země dělá svoje. A to znamená, že globální obchod je omezený. Obchod vyžaduje dva partnery. A pokud jedna země chce vyvážet do jiné, musí očekávat, že ostatní budou chtít též v opačném směru. A to platí pro EU. Já si vzpomínám, na cukernou reformu. Tam měla pomoct chudým zemědělcům v Jižní Americe, kteří produkovali cukr. Nefungovalo to tak. A eh, kapsy si eh, obohatili velké národní společnosti. Musíme o těch věcech debatovat. Musíme zvážit budoucnost společné zemědělské politiky na základě těchto vědeckých zjištění. Já chci ještě jednou poděkovat profesoru Svimenkovi, chci poděkovat členům za účast. Víc už toho říkat nebudu, jsem velmi rád, že tuto studii máme. Já jsem si ji opravdu přál a loboval jsem u koordinátorů, aby studii zadali. Jsem rád, že ji máme. Pane Flanagane, dobře, můžu vám dát slovo. Děkuji, pane předsedo. V rámci různého ještě v návaznosti na to, co říkal pan europoslanec Nicholson o tom, že bychom možná mohli mít zprávu o Brexitu, nebo jednání vyhrazené pouze Brexitu, já si myslím, že to potřebujeme, protože je to obrovská věc pro britské, irské zemědělství a pro celou Evropskou unii z pohledu financování a objemu prostředků, které Evropská unie dává na společnou zemědělskou politiku. Myslím, že k tomu potřebujeme vyhrazené zasedání anebo zprávu. Tento pán mnohem lépe zná mechanismus, eh, který tady platí. Něco takového musíme udělat, protože tady se o tom mluví jako o takové vedlejší věci, ale já vím, že pán, který tu zprávu napsal, se touto cestou dnes nechtěl ubírat. Projednat takovou věc potrvá nějakou dobu, Irsku v podstatě teď o ničem jiném nemluvíme, kromě toho, že chceme sebrat peníze Apple. Takže jaké máme šance na to, aby se toto podpořilo? Co můžeme využít? Ano, já myslím, že to projednáme na setkání koordinátorů. Jistě si to zaslouží diskuzi. Zamyslíme se nad tím a jistě vymyslíme, jak na to. Takže já myslím, že tento bod můžeme uzavřít. Děkujeme profesoru Svimenkovi. Pan Nicholson chce ještě slovo? Ještě k této věci já myslím, že máte pravdu. Já jsem to sice říkal, ale musíme se nad tím zamyslet. Protože, jak jste říkal, pane předsedo, musíme brát fakta tak, jak jsou. Možná, že ještě příliš brzy reagovat na všechna fakta, ale měli bychom to eh, probrat, dejme tomu, mezi koordinátory, jak k tomu budeme přistupovat. Protože to bude mít obrovský dopad na společnou zemědělskou politiku ve všech členských státech. Mnohokrát děkuji. Ano, akceptujeme a zamyslíme se nad tím. V rámci různého Bývalý kolega Stefan Le Foll uspořádal setkání ministrů zemědělství 1. a 2. září. Mluvilo se o budoucnosti společné zemědělské politiky a pan Andrie tam byl za výbor a jistě nám na příštím zasedání podá zprávu. Já myslím, že by bylo užitečné vědět, jakým směrem se tyto diskuze ubírají. A také by bylo užitečné vyslechnout si zprávu o konferenci v Korku. Prohlášení o rozvoji venkova z doby před 20 lety se toho také týká. Letos proběhla další konference. V září budeme mít další zasedání. Sejdeme se jistě ve Štrasburku a potom na našem dalším zasedání konce měsíce. Děkuji všem členům i ostatním i tlumočníkům.